Dobrý den. Pokusíme se začít na čas. Já jsem měla trošičku problém s výtahem a obávám se, že i ostatní eh, členové výboru mají možná problém se sem dostat. Tak ehm, eh, je omluvíme. Dnes eh, ráno máme příležitost vyslechnout si Eh, poznámky paní komisařky Kresové eh, v rámci krátké prezentace, potom budeme mít diskusi. Bude záležet eh, na tom, kolik lidí bude mít zájem o diskusi. Na základě toho se rozhodnu, jestli budeme odpovídat na jednotlivé otázky a nebo vždy na skupinu otázek. Paní komisařko, máte slovo. Jestliže ten problém s výtahem je jediný problém, který dnes máme, tak já se k tomu klidně přidám. Pro mě je velkým potěšením že jsem mezi vás mohla přijít. Mě velice zajímají vaše připomínky a udělám všechno pro to, abych vám teď popsala situaci tak, jak e, stojí. Chtěla bych vám nejprve na úvod poblahopřát ke jmenování předsedkyní tohoto výboru. Myslím si, že to je velice dobrá tradice, když přebírají tyto funkce ženy a jsem přesvědčena, že jsme v dobrých rukou Vy eh, jste mě pozvali, abych vám řekla něco o naší výroční zprávě za období roku 2008, ale předtím, než to udělám, dovolte, abych řekla něco o současné krizi, protože jsem přesvědčena, že to vás zajímá. Um, velice často cituji také eh, vaší poznámku, kdy se řekla, že že nesmíme eh, odhánět eh, rizika jedním eh, mávnutím ruky, je potřeba se nad těmito věcmi zamýšlet a je také potřeba hledat řešení. Myslím si ale, že disciplína nebude stačit pro to, abychom se zbavili všech problémů, které v současné době ovlivňují jednotný trh. Tato krize zatím probíhá tak, že můžeme říci, že Eh, eh, ve srovnání třeba s velkou krizí ve 30. letech nebo s hrozbami protekcionismu neprobíhá tak špatně. Komise byla velice aktivní, velice eh, nahlas hodnotí tuto situaci a děláme všechno pro to, abychom chránili jednotný trh. Je potřeba si uvědomit ale, že tato finanční krize přinesla i nové trendy. Tady hovořím eh, o roli komise jako o orgánu, který věci umožňuje. Po kolapsu eh, banky Lehman Brothers komise eh, byla schopna spolupracovat s Evropskou centrální bankou, s národními centrálními bankami a s dalšími orgány. Jde o to, abychom zajistili právní E, jistotu a je potřeba také najít e, prostředky k posílení stability. Schopnost komise reagovat na tuto krizi díky kombinaci nejrůznějších e, komunitních politik byla a je naprosto zásadní. Využili jsme svých znalostí, které máme jak o měnové, tak fiskální politice a také znalosti o finančních trzích, tak abychom byli schopni i politikou hospodářské soutěže na tyto věci reagovat. E, to všechno pomohlo mým kolegům formulovat jejich vlastní politiky a strategie, což je pozitivní důkaz o tom, jak dobré je mít všechny tyto oblasti pod jednou střechou, abychom tak řekli, to znamená v komisi. Jako všechny systémy věci i ty naše eh, věci se dají zlepšit. Ale po eh, dlouhých letech, kdy jsme na těchto věcech pracovali, si myslím, že můžeme konstatovat, že náš systém je efektivní. Eh, mnozí považují tento systém vůbec za nejlepší naše kontroly státní pomoci odrážejí vlastně také důvody této dobré pověsti. Od samotného začátku mého eh, mandátu jsme eh, eh, vždy se soustředovali na strategie, které souvisejí s dlouhodobým růstem a vytvářením pracovních příležitostí. Až do této nedávné krize členské státy Eh, věnují daleko méně peněz na státní pomoc a přitom návratnost mají zajištěno vyšší protože eh, pomoc se soustředuje hlavně na horizontální opatření, jako je například výzkum, vývoj a inovace. To na to se soustředí od samotného začátku svého mandátu. Je potřeba, abychom zajistili eh, konkrétní reakci na situace, jak se vyvíjí. Ehm, paní eh, předsedkyně, tyto reformy nám umožnily reagovat na to, co se kolem nás děje daleko lépe. Hodně této ehm, pomoci eh, je ehm, směřována na jednotlivé banky. Jde nám hlavně o stabilizaci finančního systému. A právě toto soustředění se na horizontální cíly eh, představovalo vůbec největší krok kupředu v této oblasti ze strany komise. I když jsme vlastně fungovali v kontextu krize, kde rychlost a flexibilita eh, se stala mimořádně důležitou, Myslím, že jsme tyto věci vyřešili, aniž bychom nějakým způsobem kompromitovali principy eh, rovných podmínek pro všechny. K, jestliže se podíváme na všechny ty potíže loňského roku, myslím si, že můžeme říci, že je obrovským úspěchem to, že náš jednotný trh zůstal eh, ne, ne, tím nepoznamenaný. Myslím si, že bychom měli za to poděkovat právě tomu systému hospodářské soutěže. Kdybych měla vám zepředložit předložit seznam toho, co nám pomohlo překonat tu první nejhorší fázi této krize. Řekla bych, eh, že se jedná hlavně o přímé pravomoci prosazování těchto věcí, správná eh, institucionální eh, zajištění, dále potom ochota pokračovat v reformách, velice dobrá pověst a fungující síť evropské hospodářské soutěže. Přesto ale zůstává ještě celá řada velice Eh, obtížných otázek a je potřeba, aby všechno toto bylo realizováno konsistentním způsobem ve všech členských státech. Eh, nemůžeme teď sedět na vavřínech. Jsme přesvědčeni, že i nadále eh, musíme zůstat na tom a pokračovat v tomto správném směru, přičemž vycházíme z nezměněných základních principů evropského modelu. V té naší výroční zprávě se hovoří o těchto, dodržování těchto principů a e, s velice e, flexibilními procesy. Je, e, já jsem velice ráda, že mohu konstatovat, že k tomu ke všemu DG Competition přispělo. Jak víte, eh, naši eh, pracovníci pracují na nejrůznějších fúzích, na protimonopolních eh, politikách a tak dále. Myslím si, že právě to, že máme k dispozici všechny znalosti a dovednosti těchto lidí, to všechno přispělo významným způsobem k rychlosti a kvalitě naší reakce. Tato schopnost soustředovat se na konkrétní problém nebo na konkrétní sektor nám pomůže také v období exitu, to znamená v období, kdy se pokusíme nějakým způsobem z této krize vyjít. Teď řeknu něco o různých instrumentech, které používáme. <clears throat> na základě doporučení nebo návrhů, které byly obsaženy v Evancové zprávě, Výroční zpráva z roku 2008 obsahuje podrobnější a e, uživatelsky přívětivější informace o tom, jak jsme bojovali eh, se současnou krizí. Uvědomuji si, že význam naprosto jasné komunikace je věc, eh, které si mnoho lidí povšimlo a že to tvrdí, že to v podstatě tvoří naprosto klíčovou záležitost ve snahách překonat tuto krizi. E, to se týká restrukturalizace bankovního sektoru, to e, se, e, tak jak jsme se na tom dohodli v únoru a v červenci, Čili k dispozici máme teď určité interní směrnice a musíme teď podle nich jednat. Až do roku 2012, konkrétně do října, budeme používat komunitní e, směrnice týkající se státní pomoci nebo e, návody a budeme také e, připravovat nové tyto návody, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost Evropy a zajistit také přístup k širokému pásmu pro všechny evropské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 to jsou věci velice důležité. Je potřeba si uvědomit, že velice často jsme byli pod politickým tlakem, abychom přerušili aplikaci těchto pravidel týkajících se státní pomoci. Já si myslím, že v současné době, to znamená během krize, to dává daleko eh, větší smysl ještě, protože konkurence, hospodářská soutěž nám umožňuje lepší alokaci eh, eh, zdrojů, chrání spotřebitele a daňové poplatníky a zajišťuje také příležitosti pro malé a středně velké podniky. Myslím si, že situace ve finančním sektoru byla poměrně speciální. <clears throat> Intervence ve finančním sektoru by neměly být používány jako výmluva pro nějakou masivní státní pomoc v dalších odvětvích. Eh, některé, eh, některá odvětví se o to pokusila, ale eh, já jsem naprosto proti takovýmto krokům. Eh, není to proto, že by nám leželo na srdci eh, více osud bankéřů než pracovníků v jiných odvětvích. Je to proto, že finanční systém je jakýmsi krevním řečištěm celého ekonomického systému a je potřeba tedy eh, nějakým způsobem eh, to vzít v úvahu. Myslíme si, že prosazování politiky hospodářské soutěže Evropské unie je naprosto zásadní pro zajištění rychlého oživení našeho hospodářství, aniž bychom přitom mrhali peníze ehm, daňových poplatníků, což eh, jsou věci, které určitě zajímají i vaše voliče. Eh, kteří se vás ptají, co děláte se všemi těmi penězi, které dostáváte od nás ve formě daní. Co se týče oživení, dovolte, abych řekla několik obecných slov. Domnívám se, že ještě daleko není všechno dokončeno. Eh, to znamená, nejsou zdaleka vyřešeny všechny finanční aspekty této krize. Domnívám se, eh, že stále ještě je co řešit. Je potřeba eh, si uvědomit, že ještě další roky se budeme potýkat s různými ekonomickými dopady a souhlasím například s OECD, eh, která tvrdí, že dnešní politiky řešení krize nesmí ohrozit oživení a už vůbec ne jednotný trh. Chtěla bych ujistit parlament, že zatímco ten přechodný rámec eh, státní pomoci splnil velice důležitý e, účel. Komise i nadále si trvá na tom, že skutečně tento rámec bude pouze dočasně. Někdy některá opatření, která jsou označena jako dočasná, trvají e, na věky, ale v tomto případě tomu tak není a nebude. E, Kromě toho jsme realizovali celou řadu iniciativ týkající se eh, monopolu, týkající se fúzí a tak dále. Mám tím na mysli například porušování pravidel eh, eh, antimonopolních dále otázka chování dominantních podniků a další věci týkající se fúzí. V současné době Kapitalizujeme také eh, na, farma, eh, na řešení některých eh, nových případů, které se týkají farmaceutického průmyslu jestliže vezmeme v úvahu náklady, které jsou populací a také takovými hrozbami, jako je H1N1 chřipka, je potřeba si uvědomit, že i v této oblasti můžeme konstatovat, že jsme se dobrali určitých výsledků a myslím si, že ti, kteří například sledovali naše, či, naši činnost v oblasti energetické, určitě vědí, co mám na mysli. Teď bych chtěla říci něco o kartelech a o spotřebitelích. Vy sami eh, se velice soustředujete na boj proti kartelům. Musím říci, že poslední statistiky, které máme k dispozici, Eh, říkají, že 34 podniků bylo pokutováno a zaplatilo 2,27 miliardy eur eh, v sedmi kartelových případech z roku 2008. To se týkalo banánů a oken do aut a dalších věcí. Osm podniků bylo pokutováno celkovou částkou 1,24 miliard ve dvou případech eh, v letošním roce, ale pochopitelně tento rok ještě neskončil. Kromě toho jsme také se snažili změřit eh, vlastně škodu, kterou způsobily tyto kartely, což není vždy úplně eh, jednoduché, ale pro mě eh, bude úspěšný den, až ten den, kdy už nebudeme muset pokutovat vůbec nikoho, ale od toho jsme ještě daleko, protože je potřeba si uvědomit, že na, tomto, na této planetě nežijí jen anděle. Co se týče eh, našich činností, teda, které se snaží změřit ty negativní dopady eh, kartelové politiky, eh, to ukazuje našim občanům, že můžeme skutečně udělat stále ještě více. Na začátku jsme se soustředili na 18 kartelů, které podléhaly rozhodnutí komise v období 2005 až 2007. Používali jsme velice konzervativní odhady Eh, přičemž eh, ta marže byla asi 10% a zjistili jsme, že ta, ty faktické negativní dopady představovaly 7,6 miliard eur v případě těchto 18 kartelů a to je věc, která se velice snadno potom dá vysvětlit spotřebitelům. Otázka je, chcete, aby něco takového pokračovalo, anebo naopak jste nebo se také domníváte, že to eh, stojí příliš mnoho. Možná, že skutečná čísla jsou ještě daleko vyšší. My odhadujeme, že každý kartel, který eh, zjistíme, na každý jeden kartel možná nejsme schopni eh, rozeznat pět jiných kartelů. A pokud toto platí v celé Evropské unii, znamená to, že naše práce v oblasti kartelů brání deset brání tomu, aby došlo k negativnímu dopadu na eh, spotřebitele v hodnotě desítek miliard euro. Teď bych chtěla říct si něco o, e, kritismu, e, o kritice, se kterou jsme se setkali. E, pokuty pochopitelně mají dopad na všechny Evropany a kartely a porušování pravidel hospodářské soutěže mají tento negativní dopad. Proto musíme skutečně používat pokuty i v budoucnosti, tak abychom odradili různé podniky od vytváření kartelů. Někdy slyším argument, že vysoké eh, pokuty jsou prospotřební a protipodnikatelské. Já s tím vůbec nesouhlasím. Myslím si, že právě odrazování tímto způsobem, to znamená formou pokut, je v zájmu všech podniků, které se řídí zákonem a že většina podniků to také skutečně dělá. Já bych toto chtěla podtrhnout. Je pravda, že některé ty pokuty jsou mimořádně vysoká, to je pravda, ale vždycky eh, se odvíjejí od obratu dané firmy eh, v oblasti daného produktu nebo služeb, které tento podnik poskytuje a také se odvíjejí od závažnosti a doby, po kterou bylo toto, eh, toto chování přítomno v dané firmě. Myslím si, že nikdy tyto pokuty nejsou více než 10 průměrného obratu dané firmy. Ehm, tyto eh, pokuty nejsou v žádném eh, případě udělovány ad hoc. V zásadě skutečně jde eh, o to, abychom těmito zabránili dalšímu plítvání miliard euro, které by jinak museli platit evropští občané. Myslím si, že toto je velice důležité. Ehm, na závěr bych chtěla říci, že se snažíme udržet rovné podmínky a zvyšovat také takzvanou pohodu spotřebitelů, ale myslím si, že naše práce má daleko větší hodnotu. Ukazuje totiž, že e, silná regulace, ale přitom férová regulace trhu je možná a že ti, kteří se nedrží e, pravidel systému, budou potrestáni. Toto si myslím, že je velice důležitý signál nejen pro ty, kteří jsou zodpovědní za vytváření politik, ale pro všechny občany Evropy. Komisem e, dosáhla těchto úspěchů za cenu méně než 100 milionů euro za rok. Jestliže se podíváme tedy, jaký dopad má naše práce na trh a jestliže to všechno vidíme eh, v kontextu všech těch miliard eh, škod, myslím si, že můžeme skutečně konstatovat, že naše politika v oblasti hospodářské soutěže má svou vysokou hodnotu. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. Uh, My Eh, takto kolikrát tleskáme našim řečníkům. Eh, také si myslím, že vám tleskáme za vaši roli ve finanční krizi. Věřím, že to nebylo jednoduché eh, udržet linii ohledně politiky konkurenceschopnosti, hospodářské soutěže a státní pomoci. A jak jste sama poukázala na to, samozřejmě tam byly ještě i další eh, důležité mm, otázky. Vy jste hodně hovořila o kartelech a eh, nákladech, které potom nese spotřebitel. A také o bílé knize, která se tomu věnuje. Eh, mohla byste nám ještě říci více, co přesně v této oblasti navrhujete? Ještě tedy v rámci současného mandátu komise a také, jakou roli zaujme parlament. Protože na našich předchozích setkáních jste slíbila, že zapojíte parlament v co největší míře. To bylo samozřejmě ještě v rámci zprávy tohoto výboru před volbami. Takže možná, kdybyste nejprve mohla na tuto otázku odpovědět a potom předám slovo kolegům. Omlouvám se kolegům, že jsem je takhle předběhla všechny, ale přesto si myslím, že to je důležité pro náš výbor. Já jsem si naprosto jistá, paní předsedkyně, že kladete otázku při vědomí, že to je reálná otázka, která je velmi zajímavá pro celou, celý výbor hospodářský v parlamentu. Správně jste zmínila, že mám určité závazky v určitě výboru Ekon. Už eh, jsme spolu podnikli různé kroky, já jsem také eh, předložila různé sliby, eh, například v tom smyslu, že vás budu informovat. A teď, když vezmeme v potaz, že to, co bylo ve vaší zprávě, bylo jaksi velmi jasně podáno. A určitě to napomáhá i našemu přemýšlení. Komise zvažuje vaše doporučení ohledně té bílé knihy. Trošku se opakuji, ale jsem si vědoma toho, jaká je vaše linie. A e, Každopádně, e, když se třeba podíváme do Ameriky, tak e, není možné postupovat nějak hromadně, co se týče hromadných případů. Každopádně budete konzultováni a já samozřejmě beru v potaz vaše názory. Jinak posledních pět let jsme se věnovali analyzování evropských problémů v oblasti eh, porušování eh, práva hospodářské soutěže. A samozřejmě jsme se snažili nalézt řešení na základě této analýzy. Takže já s vámi budu i nadále v kontaktu. Děkuji. 18 eh, řečníků si požádalo o slovo, takže prosím všechny, aby položili svou otázku eh, maximálně během jedné minuty, jinak vždycky si to vezmu po třech. Nejprve pan vicepředseda. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se. Připravoval jsem právě první otázku pro paní komisařku. Krize vede k tomu, že věci jdou tak velmi rychle. Takže aktuální jsou pouze včerejší nebo dnešní zprávy. A včera, včerejší zpráva byl dopis, který poslala španělská vláda komisaři pro průmysl, kde se vedou dvě věty. Jedna věc je, že záchrana Opel musí probíhat na základě komerčních obchodních kritérií a druhá věc je, že ten nový nabývatel musí co nejlépe využít eh, dostupná aktiva. Několik dní předtím byla vydána zpráva, že G20 rozhodla nebo prohlásila, že výstup z krize musí být koordinovaný výstup a ne výstup jednotlivých zemí na základě vlastních prostředků. Otázka je, myslíte si, paní, před, paní komisařko, že je nutno posuzovat konzistenci pomoci, kterou slíbila německá vláda že záchrana Oplu musí probíhat na základě kritérií konkurenceschopnosti. A druhá otázka, myslíte si, že se záchrana Oplu musí zakládat pouze na průmyslových kritériích, anebo je třeba vzít v úvahu také regionální aspekty? A třetí otázka, je legální podmiňovat efektivitu této podpory zachováním určitých pracovních míst v určitém závodě v určité zemi? Uh, Paní Wortmankou. Děkuji, paní komisařko. Jsem velmi ráda, že jste velmi otevřená dialogu s naším výborem a to pravidelně. Ráda bych znala harmonogram pro podporu bankovnímu sektoru. Co si myslíte o případech, které se odehrály předtím, eh, než je to datum, o kterém jste hovořila. Vy jste hovořila o přístupu případ od případu, ale já bych chtěla uvést jeden příklad. ING. Hovořilo se o nové dohodě, ale bude to vzato v úvahu v případě těch hlavních orientací z 22. července, restrukturalizační opatření. Já mám pocit, eh, že se více obracíte na země, kde sídlí ty banky, ale berete v úvahu také podmínky, které existují na celosvětové úrovni. Například některé podniky mají velkou část své činnosti v USA. Nech- nezacházíte ve svých požadavcích příliš daleko, pokud jde o, o prodej části podniku. Je třeba aby byli schopni získat zpět veřejné dotace. Já si myslím, nebo mám pocit, že chcete jít směrem k otevření trhu a chcete trh, který by byl co nejotevřenější. Takže otázka. Hovořili jste o tom, že je třeba vzít v úvahu všechny eh, případy, takže uděláte to i v tomto případě? Nyní pan Langen. Děkuji. Paní předsedkyně, já si myslím, že paní Kroes teď zřejmě taky trošku bilancuje svoji práci za posledních pět let. Tady se hodně hovoří tedy o zákazu kartelu, o zákazu či o krocích proti státní pomoci a podobně. Takže ehm, co Eh, dáte třeba do své výroční zprávy. Zmíní se tam například energetický sektor, do kterého se zasáhlo. Já si myslím, že je to trošku překročení kompetencí eh, úřadu pro hospodářskou soutěž. A potom samozřejmě komise má určitá vodítka eh, pro postup v této oblasti. To je tam máme nařízení číslo 17, eh, které už je opravdu zastaralé, takže v téhle oblasti potřebujeme změnu. A je potřeba věnovat se všem případům. Eh, například, když členský stát si o něco vyžádá, teď samozřejmě ten případ Opl to je v pořádku, ale není možné podnikat kroky, které potom postaví celou branži na hlavu. A mně tedy přijde zvláštní, že jste eh, říkala, že je potřeba věnovat se eh, farmaceutickému průmyslu kvůli eh, té možné vlně chřipky. Takže já si myslím, že komise teď hledá různá odůvodnění a mě by zajímalo spíš, jaké je právní odůvodnění, co stojí přesně v závo- zá- zákoně a jestli by tedy nebylo dobré přeformulovat ta vodítka a směrnice. Paní komisařko, chtěla byste odpovědět na, tuhle první, na to první kolo otázek? Eh, vicepředseda eh, tohoto výboru správně zmínil, že členské státy zasílají mm, dopisy. To se netýká jenom Španělska, Platí to i pro jiné státy, které se věnují témuž tématu. <clears throat> A i kdyby to byla jenom španělská vláda, která se na nás obrátila, tak eh, je to potřeba brát v potaz, je potřeba <clears throat> eh, jasně říci, co je nutné. Na plenárním zasedání ve Štrasburku jsem se tomu už věnovala, tam jsme v podstatě hovořili o tom, co je vůbec ve hře také jsme hovořili o tom dočasném rámci. Původně takovýto dočasný rámec dával smysl, protože to platilo pro hospodářské aktivity, na které má dopad finanční krize a potýkali se tedy s velkými problémy a proto pro členské státy to byl způsob, jak ven z tohoto problému. Byl tam také samozřejmě plán obnovy. A my jsme tedy přijali tento dočasný rámec. Díky němu eh, mohou členské státy dát financování jakémukoliv sektoru a určité výhody jakémukoliv sektoru. To platí i pro automobilový sektor. Ovšem hlavním cílem <clears throat> je zajistit života schopnost automobilového průmyslu, který je obrovsky důležitý. Ovšem, nesmíme zapomínat na to, že to je také průmysl, kde je nadbytek kapacity, takže ta pomoc se může pomoci pouze v případě, že ten daný podnik neměl potíže už před krizí. Takže my jsme tam dali vlastně mm, takové datum 1. července 2008. Protože jinak samozřejmě se na takovýto podnik by vztahovala běžná pravidla pro restrukturalizaci a pomoc. A je samozřejmě potřebné zajistit spravedlivé podmínky pro všechny, aby mm, krok na pomoc jednomu nepoškodil druhého. Takže e, o tom jsme tady hodně hovořili i se zástupci parlamentu a to je tedy jediný možný postup, takže abych to řekla úplně jasně. Tam se do toho tam vlastně nevztahují žádná kritéria, jako geografická kritéria a tak dále. Je to vlastně politické rozhodnutí. Takže fakta, konkrétní čísla, ano, tomu se teď věnujeme. E, to jsme také si vyžádali od německé vlády. a obrátili jsme se s těmito otázkami samozřejmě i na ty, kteří rozhodují v případě Opel. A samozřejmě tady hovoříme o pracovních příležitostech, ale nemyslíme tím jenom německé pracovní příležitosti, je to samozřejmě evropská otázka. A Jde prostě o to, aby tento průmysl měl budoucnost, aby byl i v budoucnosti životaschopný a já si tedy nemyslím, že je dobrý pouhý krátkodobý přístup, který zaručí eh, pracovní místa jenom v krátkém výhledu. Takže tady rozhodně nedáváme nějaký e, eh, biankošek, a ještě k ING. To je podle mě velmi zajímavý případ. Tam jsou dvě oddělené věci. Jednak jsou to kapitálová pomoc, protože ING dostala 10 eh, miliard eur, to jsme vlastně eh, schválili už v minulém roce a potom v roce 2009 zase eh, tato banka dostala státní pomoc ve výš, v, asi ve výši 10% eh, svého portfolia. Takže se to potom dostane eh, na částku 21 miliard. Takže Toto jsme schválili v březnu 2009 eh, a potom jsme samozřejmě zahájili hodnocení eh, s dílení eh, té zátěže a pak jsme ještě od 15. září rozšířili hloubkovou analýzu. My silně pochybuji, pochybujeme o tom, zda eh, to zhodnocení portfolia můžeme považovat za obezřetné. My tady samozřejmě máme svoji zodpovědnost, hovoříme o státní pomoci, o spravedlivých podmínkách pro všechny. A v tomto posledním roce, který byl sice velmi zajímavý, ale také hektický, jsem zjistila, že e, díky bohu existují e, banky, které jsou e, finančně zdravé. A to je samozřejmě dobré pro nás, pro všechny, pokud to povede k tomu, že dojde k obnově finančního sektoru. Ale samozřejmě, jak říkám, na konci musíme mít situaci, kde je to spravedlivé pro všechny. Nemůžeme mm, mít situaci, kdy třeba eh, konkurence těchto bank eh, s naší pomocí se dostane vlastně do mm, eh, situace, kdy by to nebylo úplně spravedlivé. Takže při restrukturalizaci bank bychom měli vždycky brát v potaz, že jsou nějaké důsledky, což může být nepříjemné pro některé banky, ale Jde tedy prostě o to eh, třeba zeštíhlit své portfolio a hm, dosáhnout tedy života schopné budoucnosti. Pokud řekneme, v Evropě budeme mít otevřené trhy, v pořádku, s tím souhlasím, ale v tom případě tam budeme potřebovat velmi silné hráče, tak jako na globálních trzích. Takže zhodnocení portfolia je jedna věc a musíme brát v potaz, že musí existovat důsledky pro stát, za tu státní pomoc, které je potřeba nějakým způsobem prosazovat a čím dříve, tím lépe. A to neplatí tedy jenom pro tento případ, ale i pro další. Pan Langen zmínil energetický sektor. My už jsme o tom diskutovali dříve. A já jsem velmi ráda, že jsme e, začali s prošetřováním energetického sektoru, protože jsme tam opravdu objevili některé nesrovnalosti a my se zaměřujeme polit politiku hospodářské soutěže, ale samozřejmě to, co jsme zjistili, je důležité i pro mé kolegy, například Andrise eh, P. Balkse nebo také Stavrose Dimase, kteří teď mohou vzít v potaz eh, to, co jsme zjistili. Ukázalo se, že tedy díky tomu nyní trh funguje lépe a je to k dobru spotřebitelů. Ještě k OPLu, už jsem vlastně odpovídala panu vicepředsedovi a v rámci hospodářské soutěže je tady stanoveno, že se tím musíme, věno, že se tím musíme zabývat nikoli politickými otázkami, které spadají do eh, procesu politického rozhodování a já si myslím, že Eh, politici určitě by tedy měli nějakým způsobem potom rozhodovat. Eh, to je samozřejmě na vás i v té firmě třeba, do které potom nějakým způsobem svými penězi zasáhli. Já mám takovou zkušenost, že to není jenom otázka eh, konsistentního postupu ve finančním sektoru, ale i v sektorech jiných. Takže ať už jste navrhovali cokoliv pro ty další sektory, asi bude zajímavé zjistit, který sektor to tedy potřebuje. A e, co se týče toho farmaceutického průmyslu, tam jsme opravdu zjistili, že tam byly jisté problémy s otázkami hospodářské soutěže a když eh, teď zmiňujete například náklady na zdravotnictví v Evropě, kde mm, máme pro, problémy se stárnoucím obyvatelstvem a také eh, teď s potenciální hrozbou eh, té mexické chřipky. Já i nadále zastávám názor, že to je důležité v takovéto um, situaci se věnovat těm nákladům a prostě takový sektor pročistit. Takže my zde prosazujeme například patentové systémy. A podobně. Takže já věřím, že ještě budeme v kontaktu ohledně těchto otázek. Děkuji. V té příští skupině budeme mít pana Pulmana, potom pan Sanchez Prisado a pak, pak Gauzes a potom opět paní komisařka bude reagovat na tuto skupinu otázek. Paní komisařko, tento výbor vždycky podporoval silnou politiku hospodářské soutěže. Ovšem právě v krizi musí komise jednat integrovanými politickými přístupy. Nesmí být pouhým pozorovatelem, musí být součástí akce. To platí i pro Opel. V posledních dvou letech vašeho mandátu eh, GM eh, zrušila asi 2000 pracovních míst a teď je dalších 10 tisíc ohroženo. Proč tedy neřeknete, dobrá, je dobré zachovat průmysl v Evropě, je dobré zavést nové technologie a podobně. Samozřejmě je potřeba prosazovat otázku hospodářské soutěže a podobně. Ale mě by zajímalo, jaký je váš plán, eh, který by měl zabránit tomu, že ten automobilový průmysl se nějakým způsobem zhroutí. Tady samozřejmě je potřeba politických eh, řešení, protože jinak vylíváme dítě s vaničkou. A potom e, také máme třeba regionální e, pomoc ve výši třeba 44 milionů eur. E, přesto dochází k financování ve výši 14 milionů propouštění pomoci propuštěným v Irsku a podobně. Takže co je tedy integrovaná politika? Můžeme se podívat třeba i na pří, klad Nokia a podobně. Takže kde jedná eh, komise společně, jak z pohledu eh, průmyslové politiky, tak z pohledu regionální politiky. Já si myslím, že by to bylo nutné. A pak samozřejmě i nadále budeme podporovat eh, politiku hospodářské soutěže, která má na paměti i průmyslovou politiku. Děkuji, paní komisařko za práci ve spolupráci, kterou jsme realizovali za těchto pět let. Já bych se rád zmínil o třech věcech. Finanční krize, druhá otázka jsou eh, otázky eh, soukromého sektoru a mléčné krize. Finanční krize ukázala, že důležitá kompetence je stabilita, finanční stabilita. Zdá se, že to právě přispělo k řešení finančních problémů, ale máme před sebou ještě velkou cestu. Teď musíme doplnit proces eh, restrukturalizace, na to ještě potřebujeme čas, ale musíme také přemýšlet o strategiích, jak víc krize. A máme téměř 300 miliard dotací a záruk. Musíme také myslet na investice, na omezení a musíme se také snažit zabránit tomu, aby se opakovaly neudržitelné modely. Takže si myslím, že je třeba přidržet se těch kroků, které jste oznámila. Pokud jde o soukromé akce, tak bych rád připomněl, že v našem usnesení parlamentu, které bylo schváleno jednomyslně, máme za to, že parlament by měl mít spolurozhodovací pravomoc, protože konzultace je nedostačující, musí mít ještě dále, protože se to týká základních práv a také se to týká spotřebitelů. Takže i z důvodu právní bezpečnosti si myslíme, že je nutné zvážit tyto otázky velmi pozorně. Pokud o mléčný sektor, zažili jsme velmi vážnou krizi s propadem cen, ale především jsme byli svědky toho, že zde není žádný vztah mezi cenami, které se platí producentům, které se velmi propadly, o prostě 50 zatímco spotřebitelské ceny se snížily pouze o 2 takže konzumace nerostla a trh nereagoval. Proto je zde velmi narušována konkurence, hospodářská soutěž ve velmi koncentrovaném sektoru. Nemělo by nutné také v tomto sektoru jednat? Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Souhlasím s vámi v tom, když říkáte, že eh, musíme pronásledovat ty, kteří podvádějí, ale já jsem trochu přece jenom na vážkách, když říkáte, že dogma konkurence teoreticky přináší prospěch eh, spotřebitelům, ale nemělo by ustupovat před imperativy práce a pracovních míst, protože pokud nebudou pracovní místa, nebudou ani spotřebitele. Já si myslím, že důležité je, abychom měli pragmatický přístup k těmto otázkám. Jsem trochu překvapen tím, co jste eh, říkala v New Yorku proti Francii a USA, ale myslím si, že to byl písemný text eh, a ten text, který jste tam vyslovila, asi nebyl úplně stejný. A uvedu dva příklady. Nesmíme ničit to, co existuje na jedné straně Mám na mysli otázky selektivní distribuce, to je důležitý prvek především pro luxusní průmysl, to znamená hodně pracovních míst v Evropě, je to silná značka pro Evropu. A za druhé, ohledně těch návrhů, které chcete předložit k otázce zneužití trhu, ke směrnici o zneužití trhu, je pravda, že velmi brzy předložíte kolegiu komisařů návrh této směrnice, i když existují všeobecnější diskuze o zúčastněných stranách, o otázce skupinových akcí, protože je důležité, zabránit excesům, které známe v USA, že bychom dali na tíhu podnikům paralyzující akce pro jejich aktivitu a pro zaměstnanost pracovní místa. Paní komisařko, pokud eh, byste teď byla tak hodná a mohla reagovat na ty otázky, ale prosím, abyste hovořila trošku stručněji. Ano, já tomu rozumím. Dovolte, abych začala tím posledním. Eh, žádný americký přístup. Ten přístup komise Jestliže hovoříme o těch škodách v soukromém sektoru, neodpovídá eh, eh, naší kultuře. Eh, to je asi všechno, co k tomu mohu říct. Máte, vy jste vyjádřili své obavy, jestli v podstatě Eh, otázka konkurence je skutečně součástí řešení. Je to součást řešení, není to součást problému. Pokud se nebudeme řídit eh, pravidly hospodářské soutěže, zaplatíme za to obrovské peníze. Já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl. Potřebujeme zachovat průmysl v Evropě. Nejenže potřebujeme zachovat e- v Evropě průmysl, ale potřebujeme mít zdravý průmysl. Potřebujeme mít průmysl, který je životaschopný. A to si myslím, že je jeden z velkých problémů, který souvisí eh, s tím, e, s touto krizí, nemůžeme se na všechno dívat černýma očima, musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem bychom mohli obnovit života schopnost průmyslu. A co se týče Opel, Oplu, myslím si, že je naprosto zásadní, aby v e, automobilovém průmyslu jsme nepokračovali e, s tím nadměrným, s nadměrnou produkcí. Musíme zkrátka vycházet z toho, jaká je daná poptávka. Eh, ten příklad firmy Dell eh, není jediný, mohla bych uvést další příklady podobné, ale co se týče té regionální pomoci a té průmyslové pomoci, tady skutečně dáváme členským státům určité nástroje, jejichž prostřednictvím mohou eh, stimulovat své vlastní hospodářství. Ale v případě Delu vás mohu ujistit a to jsou informace, které mám přímo od lidí, kteří pracují pro Dell, Eh, oni měli v úmyslu odejít z Irska v každém případě, čili to není otázka eh, peněz. Oni skutečně eh, uvažovali o tom, že přenesou výrobu mimo Evropu a to je jedna z těch situací, kdy jsem byla skutečně vděčná za to, že máme regionální pomoc, protože v tomto konkrétním případě se podařilo alespoň Polsku, aby převzalo tuto průmyslovou činnost. Paní předsedkyně, já si myslím, že je potřeba eh, si uvědomit, že rozhodnutí podnikatelského světa eh, nemůže vycházet z toho, za prvé, co dostaneme v rámci státní pomoci. To jsou věci, které souvisejí s jinými otázkami, ať už eh, je to otázka například kvality pracovní síly v členských státech, jaká je existující infrastruktura, jaký je daňový systém a tak dále a tak dále. Jinými slovy, je to vždycky kombinace různých faktorů. Eh, během německého předsednictví eh, německá vláda se obrátila na jednu z konzultačních firm, aby pro ně zpracovala určitou zprávu na základě určitého výzkumu. Ehm, a chtěl, a to se zabýval také tou otázkou, ale mohu vám říct, že v tomto případě tedy skutečně ta situace mezi Polskem a Irskem je jiná, než jak se ji popsal vy. Vy jste se správně zmínil o tom, že nejsme eh, aktivní pouze v oblasti restrukturalizace, ale eh, také v oblasti eh, hledání východiska z této situace. Eh, a to je skutečně eh, pro nás v současné době eh, největší výzva. Dostáváme se do druhé fáze restrukturalizace a ta třetí fáze, to znamená ten, to východisko, ten exit se již blíží a čím dříve k tomu dojde, tím lépe. Je potřeba si uvědomit, že otázka trhu je také naprosto zásadní. Jestliže hovoříme o jednotném trhu, Myslím si, že jedna z nejdůležitějších eh, věcí eh, v této oblasti je eh, spolupráce všech 27 členských států. Co se týče těch soukromých škod, o tom se již hovořila, očkodnění o tom jsem již hovořila, budu vás o tom informovat. Já vím, jaké je vaše přání. Ne vždy je možné splnit každé přání, ale já vím, co si přejete vy. Co se týče mlékárenského průmyslu, To je jeden z eh, těch eh, problémů, na co upozornil také pan Sanchez Presedo. Ehm, my si uvědomujeme, že v současné době výrobci mléka skutečně eh, nesou obrovské břemeno a otázka je, kdo z toho má vlastně nejvíc, kdo má tu smetanu je jasné, že dobře fungující konkurenční trh je vůbec nejlepší způsob, jak můžeme eh, eh, zaručit, aby farmáři dostali eh, peníze za své dodávky. Snažíme se to řešit ve spolupráci s nejrůznějšími antimonopolními úřady ve členských státech, kteří pochopitelně <clears throat> toto musí řešit velice aktivně ve zprávě eh, týkající se lékárenského průmyslu hovoříme o celé eh, řadě opatření, <clears throat> která by měla pomoci výrobcům eh, mléka. Měli bychom se zaměřit také na to šetření, které teď probíhá a na odvětvové studie, které se zpracovávají. Ta otázka, že by na prvním místě měly být vždy spotřebitel, to je velice zajímavé. Vy jste eh, řekl, že nejdříve potřebujeme mít pracovní příležitosti, abychom měli spotřebitele. To je sice pravda, ale na to potřebujeme mít skutečně zdravé pracovní příležitosti, zdravá pracovní místa. A to je přesně to, na co se v současné době soustředuje. Potřebujeme mít průmysl, který bude životaschopný, který bude zdravý. A tam, kde zaměstnanost nebude eh, spolehat pouze na státní pomoc, tak tam můžeme mít určité záruky, že i po této době krize budeme mít zajištěnu budoucnost pro další rozvoj pracovních příležitostí. <clears throat> Myslím si, že jsem snad odpověděla na všechno. Ne. Eh, Eh, ještě, ještě řeknu věc, že jsme měli tři kulaté eh, stoly, budeme mít ještě další kulatý stůl třetí týden eh, v, v říjnu, nejdřív se soustředili na služby a mm, zboží, teď hovoříme o hudbě, která je na internetu luxusní zboží, eh, hovoříme tady o eh, obratu ve výši 30%, což souvisí eh, opět s přáními a žádostmi a myslím si, že to vůbec není špatný návrh. Co... You, Děkuji, paní komisařko. Máme další tři, paní Sophie Welt, pan Ickelt a paní Vicky Fold. Vicky? Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Jsem vždycky velmi ráda, když se tady s vámi mohu potkat. Chtěla jsem vám položit několik otázek ohledně státních podpor, ale chtěla jsem nejdříve přednést takovou obecnou poznámku. Vyslechla jsem si debatu a někdy mám pocit, že někteří lidé se domnívají, že Prostřednictvím politiky volné soutěže ničíme pracovní místa. Já si myslím, že je to spíše neschopnost podniků přizpůsobit se moderní době, která je na vině. Státní podpory představují pomoc a ne prostředek, který má za cíl zničit pracovní místa. Rada bych se vrátila ke třem oblastem, nebo tedy odvětvím v otázce hospodářské soutěže banky. Vy jste reagovala na předložené otázky. Doufám, že velmi brzy dostaneme podrobnou analýzu částek, které byly vynaloženy v rámci státních podpor a jaké důsledky to bude mít. Když se dívám na zprávy z minulého roku, vidím, že je zde celá řada případů schválených komisí, ale mě by zajímalo, v kolika případech a z jakých důvodů byly některé žádosti zamítnuty. Za druhé, byla poskytnuta velká státní podpora například automobilovému průmyslu. Ale říká se, že se to bude používat eh, k tomu, aby bylo dosaženo trvale udržitelného růstu. Takže trvalá udržitelnost je zde používána jako motivace. My už jsme na komisi měli otázky v tomto smyslu a mě by zajímalo, zda tyto státní podpory jsou opravdu využity k tomu, aby bylo dosaženo zelené obnovy, protože já mám případ, že to tak není. Nebudu nic říkat o Oplu, už jsme o tom hovořili dost, já mám o tom opodstatněné pochybnosti. A dále hovořila jste také o prodeji online. A zde bych ráda zopakovala žádost Evropského parlamentu, která je obsažena ve zprávě Evan z minulého roku. To znamená šetření v oblasti reklamy online. Bylo investováno do tohoto sektoru opravdu mnoho. Řada podniků má velmi silné pozice. Děkuji. Ja, zunächst mal äh, würde ich gerne Nejprve ještě jednou ujišťuji, eh, že němečtí spotřebitelé trpí jakýmsi oligopolním uspořádáním v energetickém sektoru v Německu, takže eh, my jsme v zásadě rádi, že eh, Evropská komise proti tomu podniká kroky, protože německá vláda to zatím nebyla schopná. Vy jste 3. června ale řekla něco novinám z Deutsche Zeitung a jste řekla, že ten třípilířový model eh, družstevní banky, eh, spořitelní banky a soukromé banky, to už je systém, který je překonaný a že to neodpovídá roli, kterou by eh, Německo mělo hrát. Takže mě by tedy zajímalo, co si o to myslíte. Přece jenom, jestli by se to mohla lépe vysvětlit a jestli se to slučuje s tím, že máte za úkol podporovat hospodářskou soutěž, nikoliv ji redukovat. Řada spotřebitelů a malých podniků považují za velkou výhodu, že tedy mají větší přístup k většímu eh, vlastně výběru bank v Německu. A nemyslíte si, že to je třeba narušení hospodářské soutěže, že soukromé banky jsou podpořeny velkými sumami, kdežto například spořitelny či družstevní banky si to musí řešit sami. A za třetí by mě zajímalo, zda existuje aktuální eh, politika, co se týče právě toho sektoru družstevních bank a spořitelních bank a mm, potom ještě k těm opatřením, která spadají vlastně do doby eh, to, té zprávy. Ještě by mě zajímala následující věc. Už jsme učinili eh, celou řadu opatření pro spravedlivou hospodářskou soutěž a pak máme eh, skupinu pro etický kodex. To zatím moc nepokročilo, takže mě by zajímalo, jak to pokračí a jak se tedy mají uplatňovat ty pomoci, ta státní pomoc Takže kolik problémů ještě budeme muset zažít, než se opravdu bude jednat eh, z pohledu politiky hospodářské soutěže? Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, paní komisařko, já se budu ptát na Opel a mám určité podrobnější otázky. Já jsem ostatně vám k této věci zaslala dopis. Jedná se o to, že u nás existuje pět a půl eh, tisíc pracovních příležitostí a tři tisíce z toho se nějakým způsobem vztahuje eh, přímo eh, k továrně v Lutnu. Toto je velice efektivní továrna a proto jsem ráda, že jste řekla, že by recese neměla mít na tyto věci dopad a že bychom neměli eh, využívat jako nějakou výmluvu regionální otázky. Myslím si, že by tato rozhodnutí měla být dělána na základě komerčního eh, posouzení a také z hlediska toho, jak eh, fakticky efektivní je daný, daná továrna. Mě by zajímalo, jaké konkrétní informace máte a na základě kterých tedy Eh, docházíte k tomu, že tato komerční pravidla jsou vždy eh, prosazována. Co se týče restrukturalizace a potenciální restrukturalizace, to jsou věci, které eh, vytvářejí obrovskou nejistotu a to nejen pro samotné pracovníky, ale pro tisíce dalších lidí, kteří jsou nepřímo v této věci zaangažováni. To je jasné, že toto vyžaduje rychlé řešení a já bych byla velice ráda, kdybyste nám mohla podrobněji říci něco o tom, jaký je horizont rozhodování do té doby, než uděláte konečné rozhodnutí. Paní komisařko, až budete připravena, eh, máte slovo. Um, Já eh, souhlasím s tím, co říkala eh, Sophie o těch pracovních příležitostech a o tom, jaké typy pracovních příležitostí potřebujeme eh, tam, eh, kde eh, se jedná o státní pomoc v oblasti léků. Máme celý dlouhý seznam různých plánů. Nejedná se pouze o rekapitalizaci, některé ty e, záruky. Máme skutečně celý seznam těchto opatření a já velice ráda vám poskytnu další informace. Došlo ke zlepšení celé řady e, plánů a programů, ať už jsou to například ty garanční plány, ať už jsou to e, nejrůznější typy podpor a programy podpor a tak dále. A vy se ptáte, co jsme v podstatě odmítli. A já vám mohu říci, že o těchto věcech informovat, i když možná by to trvalo zbytečně dlouho, kdybych to dělala teď, ale ty informace vám se určitě ráda poskytnu. Co se týče automobilového průmyslu, to je velice zajímavé a vlastně fascinující, protože se hovoříme o zdravém, konkurenceschopném eh, automobilovém průmyslu v Evropě, ale měli bychom využít k tomu i to, eh, že eh, bychom mohli také použít vlastně to, že v současné době se prosazuje zelená, se prosazují zelená auta a e, to, toho, toho bychom měli tedy využít, měli bychom to e, také do těch návrhů, v těch, těch návrzích zohlednit. Na konci ale e, pochopitelně to bude mít dopad na celý tento průmysl a to je jedna z těch věcí, kterou budeme zohledňovat. Jinými slovy, klademe si otázku, jaké komerční faktory bereme v úvahu, jestliže eh, hovoříme o tomto typu státní pomoci, například u, konkrétně u Oplu. Co se týče toho eh, eh, zjišťování nebo toho návrhu podívat se na tyto věci podle jednotlivých odvětví, a také reklamy e, u e, služeb a zboží nabízeného online. Opět já udělám k tomu seznam opatření, která by se měla dělat, ale teď si myslím, že e, by bylo předčasné vám k tomu říkat něco dalšího. Co se týče, co se týče německých spotřebitelů, jestli mi to dovolíte, chtěla bych říci, že německý spotřebitel byl ten, který upozornil na to, že v oblasti energetiky eh, platíme příliš mnoho. Eh, taková byla eh, skutečnost, protože velké a velice mocné firmy využívaly své pozice na trhu. To jsme ale již překonali a Myslím si, že eh, teď můžeme hovořit o výsledku, eh, který umožňuje eh, spotřebiteli rozhodovat se na základě více možností. Jestliže hovoříme o bankovním systému, teď bych chtěla reagovat na to, co zde zaznělo. A vy jste také citoval z toho interview, které jsem poskytla německým novinám. Já, ne, mě jedno, kdo je vlastně vlastník, eh, nebo kdo jsou akcionáři, jestli je to vláda, nebo jestli je to eh, nějaká soukromá entita. Já vás mohu osobně eh, ujistit, že můj osobní názor je naprosto jasný, ale to neodpovídá nutně zodpovědnostem, které mám jako komisařka. Čili Eh, eh, hovoříme o třech typech bank, to znamená těch družstevních, těch kampeličkách, o soukromých a o eh, spořitelnách. A já si myslím, že toto je jedna z lekcí, kterou jsme se poučili. Jedna z věcí, kterou jsme se poučili. Myslím si, že je potřeba se postarat o to, aby banky půjčovaly peníze. To je jeden z těch problémů, se kterým se setkáváme, protože se setkáme s tím, že velice často banky neodpoví, ne, neplní své základní e, povinnosti. Jestliže e, říkáte, e, že lidé, malé, středně velké podniky a tak dále mají zájem na tom, aby měli možnost si půjčit peníze z banky, která je blízko jejich podniku nebo která je lokální. Jestliže hovoříte tedy o těch Landesbankách, tak eh, tam je určitý problém, protože tyto banky nebyly eh, schopny přežít bez státní pomoci a daňový poplatník pokud by nebyl ochoten eh, jim pomoci formou státní pomoci, tak většina z těchto bank by bývala zbankrotovala. Čili myslím si, že Eh, ten systém, tak jak existuje v Německu, on neexistuje jenom v Německu, on existuje i v jiných zemích, i když je pravda, že ten eh, systém spořitele v Německu je specifický. Zase bez ohledu na vlastnictví si myslím, že musí v každém případě být zajištěna spravedlivá eh, konkurence. Myslím si, že jedno z těch šetření, které jsme provedli, co se týče drobných bank, se eh, týkal také velkých eh, spořitelen a těch družstevních bank. My jsme se snažili získat konkrétní informace, například eh, o intenzitě spolupráce, otázky struktury vlastnických vztahů a tak dále. A zjistili jsme, že ty problémy s monopolní situací se týkají hlavně těch bank, které souvisejí s, se sdílením eh, břemene, abych to tak řekla. Myslím si, že je potřeba zopakovat, že se jedná o, specifickou situaci v Německu. Velice často existují eh, banky, které jsou vlastněny státem a to je také potřeba zohlednit. Vy, eh, vy to všechno odmítáte, já si to uvědomuji na základě té neverbální komunikace, ale já zkrátka se snažím vám říct, že v Německu spořitelny eh, jsou ve velice specifické situaci, protože jsou řízeny státem. A, a eh, společně s jednotlivými eh, spolkovými republikami jsou tedy vlastněny Eh, a v současné době v těchto bankách probíhá restrukturalizace. My tuto situaci budeme monitorovat a to nejen v kontextu eh, kontrol eh, státní pomoci, ale také z pohledu protimonopolního. Ta poslední otázka se týkala daňových otázek. Eh, vy víte, že eh, společenství má eh, možnost dělat všechno proto, abychom odstranili nejrůznější deformace, tak jak to vyplývá ze společného trhu a můžeme rozlišovat mezi různými typy těchto deformací trhu existuje celá řada opatření v oblasti daňové politiky, například v belgickém případě se ukázalo, že některé tyto věci je potřeba eh, zrušit a také k tomu došlo v celé řadě členských států. Co se týče situace Oplu eh, ve Velké Británii, eh, továrna v Lutnu, vy jste řekla, že skutečně ten přístup by měl vycházet z komerčních principů. Já to opakuji. Ano, s tím naprosto souhlasím. My v současné době Potřebujeme fakta, potřebujeme čísla, abychom mohli dojít k tomu eh, konečnému rozhodnutí. Čím dřív to uděláme, tím lépe. V současné době trošičku ztrácí, eh, už nemáme čas, ale mohu, vám, eh, mohu vás ujistit, že já, jako i vy, si uvědomuji, že ty, kterých se to týká, Eh, to znamená těch, kteří pracují pro Opel, ale také se to týká všech jejich dodavatelů a dalších lidí. Já vím, že celé vesnice v podstatě jsou závislé na existenci této továrny v Lutnu a musím říci, že i nám jde o velice rychlé řešení, pokud eh, se nám ho podaří tedy najít. Děkuji, děkuji paní komisařko. Já se teď budu muset eh, omluvit eh, předem, protože se obávám, že se nám nepodaří dát slovo úplně všem. Ehm, další tři řečníci. Eh, Neli, já bych chtěla vyjádřit svém Eh, ocenění eh, vaší práce během eh, krize. Mám dvě žádosti. Ta první se týká bank, protože jeden z cílů rekapitalizace bank byl pomoci oživení. Včera jsme se sešli s Žánem Klodem Etrišetem, který jasně řekl, a také je to tady napsáno, že Eh, v podstatě banky si eh, nechávají své peníze místo toho, aby je půjčovaly, protože jim jde o zachování salda. Eh, čili mě by zajímalo, co si o tom vymyslíte, ale zajímalo by mě to z hlediska efektivity státní pomoci. Znamená to, že banky v podstatě nedodržují závazky, které vycházejí z dohody o rekapitalizaci, anebo je to vzhledem k tomu, že některá opatření v oblasti měnové politiky nejsou dostatečně využívána, protože to souvisí souvisí také s fiskální otázkou v jednotlivých členských státech. Ta druhá otázka souvisí s kvalitou státní e, pomoci a analýzy e, státní pomoci, tak jak jste o tom hovořila. Myslím si, že pokud e, nebudeme dobře rozumět situaci na trhu, potom bude velice těžké tyto věci eh, eh, nevyhodnotit a to znamená také z hlediska politických rozhodování. Mě by zajímalo skutečně, do jaké míry si myslíte, že rozsah těch politických zásahů je eh, také škodlivý. Mě by zajímalo, do jaké míry eh, tato analýza nám dává eh, nástroje měření dopadu, a to jak dopadu negativního, tak, eh, tak pozitivního dopadu státní pomoci na ekonomiku. Paní komisařko, zcela jistě během posledních několika let Eh, spotřebitelé zcela určitě měli užitek eh, z těch rozhodnutí, které jste udělali. Já hovořím o své zemi například, hovořím o oblasti mobilních telefonů a tak dále. Určitě jsme vám za to vděční. Ale na druhé straně eh, politika hospodářské soutěže a regulace Eh, přichází pochopitelně také ze strany vnitrostátních regulátorů a v této oblasti eh, jsou spotřebitelé velice zklamáni. Máme eh, dva příklady z energetického průmyslu, kde skutečně se jedná pouze o jakési orazítkování rozhodnutí, která přímo šokovala toto odvětví, podobně i regulátor v oblasti dopravy udělal rozhodnutí, které je téměř proti hospodářské Eh, soutěži. Ta otázka byla nejen proti eh, podpoření eh, podpory konkurence, ale byl neobjektivní, bylo neobjektivní. Čili co si o tom myslí komise? Ano, moje otázka se týká státních podpor. Komise, jejíž jste součástí, dělá z otevření se hospodářské soutěží alfu a omegu průmyslové politiky. Před chvílí jsme hovořili o ekonomické teorii. Ekonomická teorie nás učí, že jsou aktivity, kde trh selhává a kde je konkurence nemožná. Jedná se o tzv. přirozené monopoly, Jedná se především o síťové aktivity, o takové aktivity, jako je třeba doprava, energetika, telekomunikace. Tam jsou fixní náklady velmi vysoké a tarifikace podle okrajových nákladů vede k tomu, že podniky mají ztráty a nemohou maximalizovat svůj zisk. Takže v takovýchto případech bez státní pomoci podniky v takovýchto podmínkách eh, mají tendenci zhoršovat své služby, anebo to vede k nárůstu cen, a nebo, což ještě horší, často to vede k oligopolitickým situacím, nebo kdy prostě vznikají soukromé přirozené monopoly. Takže má otázka je velmi prostá, paní komisařko rozšíříte pole státních podpor, abyste umožnila především financování služeb eh, veřejného ekonomického zájmu, ale mám také na mysli takové oblasti, které jsou důležité pro životní prostředí. Rozšíříte toto pole, aby mohly být eh, veřejné investice do obnovitelných zdrojů, protože ty určitě nebudou investovány spontánně soukromým sektorem. Děkuji. Paní, komis- Paní komisařko. Danuta správně zmínila, že máme před sebou velkou výzvu a komise úzce spolupracuje s Ecofinem a s generálním ředitelstvem pro Prahy, tak, aby to byla opravdu kompletní politika. Ještě jednou opakuji, je to velká výzva, věnují se tomu velké týmy a nedávno na začátku finanční krize už jsme s tím začali Uh, už jsme to začali diskutovat například v kontaktech s Evropskou centrální bankou a také s centrálními bankami členských států tak abychom získali jejich podporu a aby se také lidé od nich přidali do našich týmů. Takže tady vlastně potřebujeme ekonomické analýzy. No to se vlastně vracím k tomu, co říkal pan Huan Nok. Někdy je tomu prostě tak, že dojde k selhání trhu a teď je potřeba analyzovat, proč k tomu došlo. Zda zúčastněné strany eh, nedělaly dobře svoji práci, protože ji nemohli dělat správně, či ty, zda ty důvody byly jiné a podobně. My už máme slib prezidenta, že v následujícím mandátu předloží rámec. Ovšem to neznamená, že soukromé firmy by nemohly nic dělat sami. Samozřejmě mohou toho dělat hodně, ale je potřeba rozlišovat mezi tím, kdo odvádí tu práci, kdo stanovuje kritéria a kdo dělá dohled. Samozřejmě pak do toho vstupuje ještě ta možnost státní pomoci. Národní regulátoři, ať už v oblasti energetiky, dopravy, a pak jsou tam ještě další možnosti zjistit, co mohou národní regulátoři dělat dobře či špatně. Já si myslím, že bychom tady měli udělat eh, takzvané peer review a to je právě jedno z for, kde se dá zjistit, co je takový správný postup, co by se mohlo zlepšit. Děkuji. Teď máme opravdu trošku problém, protože nám zbývá ještě šest řečníků. Tak já navrhuji, že je vezmu všechny pohromadě a pokud paní komisařka nebude mít čas na ně odpovědět nyní, bude na ně moci odpovědět písemně, ale při nejmenším budete mít tedy příležitost položit otázku. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Otázka ohledně výše pokud. V začátku roku 2008 jste uložili velkou pokutu Microsoftu. A samozřejmě vztah nebo linie mezi zničením, destrukcí a odstrašením nebo odrazením od určitých praktik eh, je velmi tenká. Ta hranice je tedy velmi tenká. V období stagnace 5% obratu, to je přece jen obrovská částka. Představuje to velký podíl na aktivitách společnosti a dále aspekty inovace. Uplatňujete pokuty, obecně, anebo zaměřujete se také na inovační schopnosti podniku? Říkala jste, že je nutno zajistit pracovní místa, mít trvalé udržitelná pracovní místa, a proto potřebujeme inovaci. A je to trochu slabá stránka Evropy. Je pravda, že pokud ty musí odradit vyniky od určitých praktik, ale neměly by zničit inovaci, protože v takovýchto případech nedosáhneme svého cíle. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vítám nová vodítka ohledně eh, širokopásmového internetu a také to, co jste říkala o eh, lidech s postiženími. Eh, pak jste ale také hovořila o bankách a státní pomoci, pokud mají rating dvojité A. Mm, mě by zajímalo, jaký model bychom tedy měli přijmout v Evropské unii. Potom sdělení o restrukturalizaci bankovního sektoru. Jaké konkrétní instituce existují, na které se můžete obrátit a také, co si myslíte o návrzích týkající se globální daně eh, finančních transakcí? Nyní Sergej Kozlík. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárko, vážení kolegové, Európska komise pred několika týdny konala voči několika európskym výrobcom karbidu a bylo v nich prokázáno nepovolené kartelové spojení. Výrobci oprávnene byli pokutováni po väčšinou úrovni 3 až 5 miliónov eur. Nejvyšší pokutu obdržel výrobce chemické závody Nováky ze Slovenskej republiky ve výši 20 miliónov eur. Výše pokutu, pokuty vázaná na obrat přesahuje schopnost podniku splatit pokutu a výše pokuty má likvidační charakter. Obraty podniku nemusí definovat finanční schopnosti podniku, zejména v období krize. Chemické závody Nováky se jistě obrátí na komisi s požadavkem alespoň zavedení splátkového kalendáře. Podnik je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu vyznačujícím se útlmem banictví. Jeho kolaps by způsobil sociální katastrofu. Paní komisařko, bude komise přístupná řešit uvedený problém? Myslím, že platí všeobecně. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, také děkuji paní komisarce. Já bych chtěla říct jednu věc. Myslím si, že je potřeba věnovat pozornost tomu, že eh, mnozí z nás skutečně chtějí vidět fungující trh. Eh, Myslím si, že jsme se dostali do situace během této finanční krize, kdy máme situace, kdy eh, banky jsou příliš velké na to, abychom je nechali eh, padnout. Eh, chtěl bych teď konkrétně hovořit o situaci ve Velké Británii. Jedná se o šetření ve věci Lloydu. Já vím, že nemusíte, nemůžete všechno nám říct, ale zajímalo by mě konkrétně, co je předmětem této šetře, tohoto šetření a e, jestli je ta, mezi těmi otázkami, na které se soustředí také otázka, jestli e, britská vláda vlastně nešla proti rozhodnutí e, našeho orgánu, který se zabývá hospodářskou soutěží. Děkuji. Ole Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já eh, bych chtěl eh, podpořit eh, komisi, protože jsem přesvědčen, že Eh, další nárůst státní pomoci by byl naprosto devastující pro celou Evropu. Já jsem eh, z malé země a musím říci, že pan Bulman vlastně eh, něco prosazuje, co by bylo velice škodlivé pro mou zemi. My vyrábíme nákladní auta a myslím si, že by pro nás bylo velice eh, negativní, eh, že by to mělo velice negativní dopad, eh, kdyby Německo prosadilo to, co tady bylo navrženo. A proto se na vás obracím, paní komisařko, prosím, používejte všechny zbraně, které máte k dispozici. Je potřeba si na těchto věcech trvat, protože to je jediný způsob, jak může evropský průmysl přežít. Děkuji, děkuji, paní, předsed, paní předsedkyně. Paní komisařko, Eh, eh, chtěla bych říci, že si velice vážím toho, jakým způsobem komise se postavila k této krizi a k jejímu řešení. Chtěla bych vám také poděkovat za ten velice pružný přístup, který byl velice Ehm, užitečný. Chtěla bych, se, eh, abych říct, že už teď hovoříme o té strategii eh, východiska nebo exit eh, strategie, ale myslím si, že oživení nebude úplně symetrické. Myslím si, že některé země se dostanou z této krize rychleji a některé naopak pomaleji. Proto bych chtěla se zeptat, jakým způsobem bude držet právě tuto, tento problém asymetrie. Myslím si, že máme asi pět minut, když trošičku krademe tu další e, část. Já se pokusím jenom proletět e, těmi otázkami, musím se omluvit za to, že vám e, neposkytnu ty konkrétní údaje ve všech případech. Co se týče výšky pokud, já s tím souhlasím, ale to je jediný způsob, jak ti, kteří se nechovají podle pravidel a kteří Eh, znepříjemňují život ostatním podnikům a také spotřebitelům, eh, se skutečně jsou schopni z této situace nějakým způsobem poučit. Eh, jaké jsou metody. Eh, vždycky zohledňujeme to, o jaké obědvy se jedná, jaká je škoda způsobena, jak dlouho trvalo to, ta doba, eh, po kterou se tyto věci objevovaly a toho, jak se vůbec daný podnik chová. Chtěla bych říci, že existuje daleko více podniků, které se chovají podle pravidel, než těch, která je porušují. Co se týče inovací, ano, ano, ale existuje celá řada příkladů. Trvalo by to příliš dlouho, abych eh, zde uvedla všechny, ale musím říci, že eh, jakékoliv zneužívání dominantního postavení je pochopitelně eh, má škodlivý dopad i na oblast inovací. Nemůžeme tedy hovořit o tom, že podniky, které jsou pokutovány, nemohou dělat inovace a tak dále. To by nebylo správné. Naše Sankční politika je tedy eh, hlavně zaměřena na to, aby to představovalo ehm, jakýsi odstrašující eh, element. Otázce eh, k otázce, co se děje v hospodářství jako ten Velice se soustředíme na finanční situace jednotlivých podniků, Eh, existuje určitá možnost, kdy můžete například odložit platby, eh, to eh, znamená, že to nemusíte všechno zaplatit k danému datu. Můžete platit pochopitelně po splátkách. Jakmile se ta pokuta schválí, tak pak můžete o těchto možnostech hovořit. Ale během krizí je naprosto zásadní, aby abychom eh, vyslali signál, že během krize se zkrátka nemůžeme chovat jinak eh, k podnikům, které dodržují pravidla, než v době, kdy krize není. To je naprosto jasné eh, co se týče té australské banky a příkladu australské banky, my si uvědomujeme, že u tohoto systému s dohledem, regulací a tak dále, že skutečně byly v daleko lepší eh, situaci, než byly evropské banky. To je ostatně to, co také říká můj kolega komisař McCreevy, eh, který toto zohlednil ve svých návrzích, které předložil parlamentu, kde hovoří o tom, že je potřeba poučit se ze zkušenosti těchto bank také v budoucnosti. Slovensko eh, to je ta otázka kartelu, který se týká Ehm, karbidu vápníku. Eh, tento kartel eh, způsobil škodu asi 8 miliard eh, euro a pokud podnik nebude schopen platit, tak to je potřeba vzít v úvahu, ale předtím, než jsme uvalili tuto pokutu v tom konkrétním případu, musím říci, že komise velice pečlivě analyzovala finanční situaci této firmy a došla k závěru, že dopad placení eh, eh, toho, této pokuty by neohrozila životaschopnost této firmy. Jinými slovy, tato firma věděla, že eh, dostane tuto pokutu a byla vyzvána k tomu, aby udělala příslušná finanční opatření. Co se týče té bankovní skupiny Lloyd, já s tím naprosto souhlasím, co jste řekl. Myslím si, že fungující trh je skutečně požehnáním pro nás, pro všechny. Eh, pro ty, kteří chtějí mít zajištěné pracovní příležitosti, pro ty, kdo chtějí mít zajištěnou určitou jistotu pro hospodářský vývoj. Eh, Lloyd Banking Group eh, vznikla akvizicí Halifaxu a Bank of Scotland. To převzetí bylo vázáno také na státní pomoc pro eh, záchranu eh, Halifax Bank of Scotland obrovské množství peněz, o kterém hovoří, eh, které, to znamená ty peníze, které šly do této akvizice, měly zvýšit prezenci této banky na trhu, hlavně který poskytuje peníze malým a středně velkým podnikům. Nešlo o podporu této eh, banky eh, jako eh, vedoucí banky na trhu na úkor konkurenčních bank, které nedostaly tuto pomoc a proto v současné době posuzujeme restrukturalizační plán Lloyds Bank Group a Eh, to řešení eh, bude muset zohlednit tři cíle, to znamená životaschopnost této banky, dále potom vlastní příspěvek dané banky eh, k tomuto řešení a odstranění jakékoliv deformace hospodářské soutěže. Tato deformace by měla být minimální. Eh, co se týče té eh, strategie exitu, myslím si, že se na tyto věci budeme dívat eh, konkrétně, případ po případu. A to je ostatně to, co jsem říkala i na úvod ve svém úvodním příspěvku. Myslím si, že ty zásady používané by měly být nedotčené ale způsob, jakým budou tyto zásady implementovány, ty budou vyžadovat daleko větší flexibilitu a já vás mohu ujistit, že tuto flexibilitu budeme také používat. Děkuji, děkuji. Mnohokrát, paní komisařko. Já jsem ještě zapomněla na jednu velice důležitou otázku. Pardon, jestliže hovoříme o Oplu, To je ta otázka obchodních eh, požadavků eh, v rámci toho rozhodovacího řízení. Myslím si, že to je situace úplně stejná, jakou máme v bankách. Pokud nebudeme eh, řešit te, e, tuto velice významnou část automobilového průmyslu, tak vlastně přenášíme břemeno na jiné e, konkurenční firmy v oblasti automobilového průmyslu. To není férové a nedává to ani smysl e, a bude to mít vliv na budoucnost a my všichni bychom chtěli, aby automobilový průmysl v Evropě zůstal životaschopný. Děkuji. Um, Mnohokrát děkuji, paní komisařko. To je zřejmě velmi eh, taková vhodná atmosféra, ve které zakončit eh, naši poslední návštěvu v tomto mandátu v našem výboru. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a my nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Uh, a, Prosím, máme velmi nabitý program a musíme ještě diskutovat uh, o stanovisku pana Sterkse, který se týká ročních účetních závěrek některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty. Takže prosím ty z vás, kteří tady chodí po místnosti, aby byli potichu, a prosím, pokud chcete hovořit o něčem jiném, tak jděte mimo tuto místnost, eh, protože je tady opravdu hodně hluku a pan Styrks tom nemůže představit svou zprávu. Děkuji. Dirku, je mi líto, že budeš mít méně času, ale prosím, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu co nejstručnější. Máme před sebou návrh komise, který chce dát možnost členským státům aby upustili od požadavku roční účetní uzávěrky pro mikrosubjekty. Cíl komise mně připadá velmi chválihodný, to znamená administrativní zjednodušení pro malé podniky a v tom mám komise veškerou mou podporu. Ale nejsem přesvědčen o tom, že návrh umožňující členským státům osvobodit malé podniky od povinnosti předkládat tuto roční uzávěrku umožňuje dosáhnout tohoto cíle. A napsal jsem to také ve své zprávě. Domnívám se, že komise, která zde vyjmenovává určité výhody, které z toho vyplývají, nebere dostatečně v úvahu podle mého názoru nevýhody. Kdyby zde už nebyla ta roční uzávěrka, tak to nebude mít pouze výhody. Takže by mě zajímalo, a není to v podstatě obsaženo v hodnocení dopadu komise, jaký dopad to bude mít na financování mikropotniku zda to bude mít eh, dopad na to, že zde bude menší transparentnost. Pokud tedy zde nebude ta roční uzávěrka, tak menší, transparent, menší transparentnost jasně bude. Takže jaká je možno potom přijít před nějakou finanční instituci? je třeba předložit nebo být schopen předložit eh, své účty. A pokud se to nedělá žádným normalizovaným způsobem, pokud se ponechá volba členským státům, tak eh, hrozí, že zde bude problém, eh, že zde nebude rovné pole, že zde nebudou rovné výchozí podmínky a že zde nebude rovné zacházení level playing field, jak se říká ve vašem jazyce, paní předsedkyně. Já se obávám, že takovéto postupy nejsou dostatečně vzaty v úvahu. Například eh, u těch malých podniků, které pracují přeshraničně, tak to je velký problém a těch je celá řada, především v mé zemi. Takže si myslím, že by bylo nutno v té čtvrté směrnici začlenit znovu tyto mikrosubjekty, mikropodniky, ale trochu zvlášť. A mohlo by se zjednodušit eh, to torzo požadavků, které se po nich vyžadují. Takže měli by mít nějaké zjednodušené pravidlo pro zveřejňování svých účtů a všechny tyto malé podniky by na tom byly lépe, než když by se prostě dovolilo členským státům, aby osvobodili mikropodniky od této povinnosti podávat eh, roční účetní uzávěrku. Takže můj návrh je následující. Nepřijmout tento návrh komise a požádat komisi o to, aby problém mikropodniků začlenila do svého návrhu pro příští rok, to znamená revize čtvrté směrnice. Uh, Děkuji, pan Fio. Děkuji, paní předsedkyně. povinnosti. Roční účetní uzávěrky pro tyto mikropodniky nás nutí k tomu, abychom vzali v úvahu různé zájmy, které jsou v rozporu. Na jedné, čas, na jedné straně je zde nutnost podpořit konkurenceschopnost a srovnat podmínky s potřebami těchto mikropodniků vzít v úvahu také potřebu snížení administrativní zátěže a byrokracie. Na druhé straně také musíme vzít v úvahu, že je nutno, aby na účetní rovině existovala transparentnost, abychom měli představu o tom, jaká je skutečná situace těchto podniků, aby bylo možno stanovit jejich daňové povinnosti a také, aby bylo možno poskytnout úvěry, protože v této oblasti je nutná transparentnost. Také je třeba vzít v úvahu různé národní reality v kontextu krize, například eh, potřebu podpořit, posílit eh, činnost eh, těchto mikropodniků. Pokud jde o jednotný trh, tak jednotný trh musí být založen na koherentním a harmonizovaném systému, který vezme v úvahu specifickou potřebu států, které pracují přeshraničně a veškeré normy v této oblasti musí být eh, ekvivalentní. A proto předpis v oblasti účetních eh, požadavků, který bude jednotný pro tyto mikropodniky a jasná pozice tohoto parlamentu z rozhodnutí v prosinci roku 2008 by vedly k tomu, že mikrosubjekty by byly považovány nebo tedy nahlíženy jinak, zda pracují na národní úrovni anebo přeshraničně. Podniky, které nemají nějaký velký dopad na konkurenci mezi státy nebo na přeshraniční činnosti, ale myslím si, že bychom měli odlehčit požadavky eh, v účetní úrovni. Děkuji, pan Simon. Simon? Ano, paní předsedkyně, drazí kolegové, drahé kolegyně. 7. července jeden z představitelů německého regionu, nebo tedy já jsem byl vedoucím představitelem jednoho z podniků a jsem velmi ráda, že komise předložila tento návrh na zjednodušení povinnosti pro malé podniky. Méně byrokracie to je vždycky dobrá věc, ale vzhledem k mé profesní aktivitě vím, že je důležité mít k dispozici dostatek údajů, které budeme schopni předložit pokud v současné chvíli vidíme hodnocení dopadu komise, tak tam se uvádí, že odbourání byrokracie je důležité a že to má své opodstatnění, ale budou nám chybět informace. Jak říká sama komise, i když nemá úplně stejný názor na toto téma jako my, nevíme, které členské státy osvobodí mikropodniky od této povinnosti nebo naopak jim uloží určité povinnosti, především ze statistických důvodů a také z daňových důvodů. Takže pokud dnes, vzhledem k tomu, že komise dostatečně neproskoubala tento problém a vzhledem k tomu, že nevíme, jaké důsledky to bude mít na malé a střední podniky, tak eh, opravdu to bude znamenat zjednodušení pro malé podniky, anebo naopak eh, národní cesta povede k tomu, že zde budou různé zátěže pro malé podniky v různých členských státech. Za to třeba nebude znamenat ještě navýšení této zátěže. Stínový zpravodaj eh, naší frakce se tedy řídí doporučením pana Styrkse. To znamená, že by bylo dobré mít kompletní hodnocení dopadu, které v roce 2010 v okamžiku revize čtvrté a sedmé směrnice bude za to v úvahu. Mám zde ještě pět eh, řečníků, takže prosím, buďte velmi struční, aby se dostalo na vás na všechny. Jean-Paul Gozes, eh, požádal jste o slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Jen pár slov. Především bych ráda řekl, že podporuji analýzy, které zde byly uvedeny a chtěl bych jen připomenout, že tato otázka byla předmětem velké debaty. Jehož výsledkem je stanovisko, o kterém se zmínil náš stínový zpravodaj v minulém roce. Výsledkem bylo, že zrušení povinnosti předkládat roční účetní uzávěrku by mohlo mít efekt bumerangu, který by byl opravdu velmi eh, negativní pokud jde o daňové povinnosti a tak dále. Parlament přijal velmi rozumné stanovisko. Řekl, že teď je nutno eventuálně umožnit osvobození nebo odlehčení těchto povinností pro podniky, které nemají přeshraniční aktivity, ale parlament především navrhl, aby komise navrhla zjednodušené účetní povinnosti pro malé a střední podniky. Já si myslím, že zpravodaj, který navrhuje, že by se tato otázka zjednodušení spojila se změnami účetních směrnic, že to je velmi dobrý návrh, myslím si, Eh, že bychom neměli upadat do demagogie, která by nakonec poškodila malé podniky. Joy, Paní Joy, velmi rychle. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud eh, budete směrnice přijata ve své současné podobě, znamenalo by to pro maďarské malé a střední podniky, že 95 z nich by nemuselo plnit eh, nebo tedy dodržovat tato pravidla ohledně roční účetní uzávěrky. A to by mělo negativní dopad, protože by museli připravit eh, další zprávy, aby plnili maďarská národní pravidla, takže by to bylo kontraproduktivní. Takže navrhuji, abychom to nepřijali ve současné formě. Pokud eh, podniky pod eh, ten limit, který je uveden eh, v návrhu směrnice, by měli mít právo nebo mohli mít právo rozhodnout sami za sebe, zda budou aplikovat eh, zjednodušená pravidla nebo ne, tak by to bylo dobré. Ale myslím si, eh, že bychom měli také určitým způsobem přehodnotit tento limit, protože, jak jsem říkala, mohlo by to být kontraproduktivní. Pan Legenburg? Děkuji. Já se nechci úplně vracet do minulé legislativní, eh, do minulého legislativního období, ale v roce 2008 jsme přeci schválili, že chceme eh, nějak snížit zátěž, která je kladena na malé a střední podniky. A já stále považuji argumenty z tehdejší doby za správné, nemyslím si, že by neměly existovat žádné, žádná pravidla, ale mě, měly by tedy existovat mm, pravidla na místní úrovni nepotřebují evropskou regulaci, protože většinou tedy působí pouze regionálně, nepůsobí přeshraničně. A samozřejmě příslušným výborem je právní výbor a já tedy považuji za naprosto špatné po tom, co jsme mm, zaangažovali skupinu, která se má zaměřovat na odstraňování byrokracie, teď vlastně budeme vytvářet další pravidla, další byrokracii pro malé střední podniky. Takže tak, jak to komise navrhla, je to správné. Můžeme hovořit o lhůtách, můžeme hovořit o detailech, ale prostě to zamítnout tak, jak to navrhuje pan Sterks, to je belgická politika a nikoli evropská a proto to zamítám. Um, right, Mám ještě dva řečníky, pane Pitkainen pan Vernon Kuhl. Já velice stručně bych chtěla také něco říci, protože v zásadě už všechno bylo eh, řečeno. Já eh, podporuji návrh pana Sterkse. Myslím si, že eh, bychom škodili podnikům a také spotřebitelům kdybychom se nedohodli na účetních pravidlech, která by byla aplikována na všechny. Děkuji. Ano, děkuji. Eh, eh, pane Stene eh, v dopravním výboru velmi často s vámi souhlasím, jak velmi dobře víte, ale v tomto vašem návrhu vás podpořit nemohu. Samozřejmě nemůžeme mít nic proti tomu, že chceme zjednodušit nebo zmírnit administrativní zátěž malých a středních podniků nebo malých a podniků. A teď nám komise předkládá návrh a my ho zamítáme, odmítáme, odkládáme ho na příští rok, ale jsme v době krize a musíme udělat něco pro to, abychom pomohli mikropodnikům, mikrosubjektům, takže podle mě je ta vaše zpráva příliš krátká.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 in het voorstel van de commissie staat ook in het kan zo zijn dat in een aantal, in een aantal landen zullen statisti- statistische... návrhu komise se říká, že je to pravda v celé řadě zemí že statistické údaje by se měly sbírat nějakým jiným způsobem, takže snižuje se nebo nesnižuje administrativní zátěž? Pro mě to rozhodně není jednoznačné. Pokud je třeba sbírat statistické údaje, tak je nutno poskytovat eh, informace a Možná bychom mohli předložit pozměňovací návrh v tomto smyslu. To je můj návrh. Mohli bychom říci, v jakém smyslu nebo v jakém směru by se toto administrativní zjednodušení pro malé a střední podniky mělo ubírat v rámci revize směrnice. Mohli bychom požádat komise, aby něco rychle udělala, takže já rozhodně nechci zachovávat stávající administrativní zátěž. Vím, že ji musíme snížit, ale nemyslím si, že toto je ten nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Měli bychom diskutovat o kompromisním pozměňovacím návrhu s kolegy, abychom řekli, jakým směrem se ubírat. Děkuji, děkuji. Vím, že někteří kolegové ještě chtěli reagovat eh, na toto, ale eh, navrhovatel má vždy poslední eh, slovo. Možná, že bychom um, mohli uh, využít jeho výzvy, že bychom mohli uh, předložit ještě další pozměňovací návrhy. Termín je 2. října, 12 hodin v poledne. Uh, E, to všechno musí být předloženo anglicky, protože jinak se nám nepodaří tyto vě- o těchto věcech hlasovat. Čili 2. E, října posuzovat eh, a hlasovat o tom budeme 6. Eh, října. Já jsem vás dělal, pan Langen, že chcete eh, ještě něco říci. Já jen teď jenom se snažím upozornit na harmonogram, který je takový, že jsme skutečně pod tlakem 10. listopadu, potom se o tom bude hlasovat v tom hlavním výboru a potom v prosinci by o tom měl hlasovat plenární zasedání. Otázkou tedy je, jestli Eh, vůbec jsme schopni vyjádřit své stanovisko, pokud nedodržíme tato, eh, tyto termíny. K jednacímu řádu. Eh, my jsme zatím to posud komunikovali pouze případech, kdy se jednalo o přijetí nových členů do eurozóny. A já si přece jenom myslím, že každý poslanec má právo vyjadřovat se prostřednictvím pozměňovacích návrhů ve svém vlastním jazyce. A to i v případě, kdy máme anglickou předsedkyni v tomto výboru. Takže naopak bychom měli eh, se obrátit na právní výbor, aby prodloužil tu lhůtu, pokud je to problém, protože já si myslím, že to je prostě něco, bez čeho se neobejdeme a eh, musíme si na tom trvat paní Langene, já souhlasím s tím, eh, já, eh, tomu rozumím, mám k vám sympatie. Eh, myslím si, že to, že používáme angličtinu, nemá vůbec nic společného s tím, že já jsem angličanka. Já zohledním eh, to, co jste řekl, můžeme se obrátit s tímto požadavkem na ten hlavní výbor, ale otázka je, pokud nepřijmeme tedy tu verzi, že tyto předměty návrhy budou v angličtině, já musím říci, že ale eh, tato informace již byla rozeslána, zatím eh, nikdo na to nereagoval. Já ale musím říci, že pokud si na tom budete trvat, tak zkrátka nebudeme mít možnost to stanovisko vůbec formulovat. Sylvie a ještě Jean-Paul. Sylvie, jako koordinátorka ALDE bych ráda podpořila pana Langena a také e, bych chtěla, aby tedy se používaly jiné jazyky, Němčina, francouzština. Děkuji, paní předsedkyně. Víte, e, že nemám nic proti angličtině, ale po pěti letech zkušeností konstatuji, že nás pořád tlačí lhuty a termíny a nakonec uplyne spousta času, než jsou ty texty schváleny. Já jsem byl zpravodajem pro dva velké případy vždycky na mě tlačili, já jsem to udělal a potom uplynulo šest nebo sedm měsíců, než právníci, lingvista dokončili svou práci. Takže já jsem eh, eh, dělala svou vojenskou službu eh, v nemocnici a jsem advokát. A tam mě říkali, že žádná pohotovost v nemocnicích není. Takže já si myslím, že když ani v nemocnicích není nic tak naléhavého, tak je to prostě relativní. If, if, if, uh, members... Jestliže skutečně si trváte na tom, že budeme používat eh, i jiné jazyky než angličtinu, eh, pak eh, můžeme skutečně uvažovat o odložení té věci, ale já vás varuji, že to bude znamenat, že nakonec nebudeme mít vůbec možnost tomu stanovisko formulovat. Já vůbec nemám žádný problém s angličtinou, ale zbytek asi má, ale pokud Eh, dovolíte, abychom používali angličtinu, francouzštinu a němčinu, pak jsou ještě další jazyky. Takže já eh, skutečně sám s tím problém nemám, že ten text bude pouze v angličtině, ale je to otázka zásadní. Eh, jestliže koordinátoři chtějí tedy stanovisko, jestliže nebudeme mít žádný, žádné stanovisko k dispozici, tak to asi bude škoda. Uh, když jsem řekla, já jsem řekla, že jestliže nebudeme ochotni pracovat v jednom jazyce, tak abychom splnili termín, tak potom musíme se smířit s tím, Eh, bez ohledu na to, co eh, navrhujete. Eh, zkrátka budeme se muset smířit s tím, že stanovisko nebude, čili můžete si to předložit ve svých vlastních jazycích. To je možné, jiný způsob, jak pokračovat, nevidím. Já sama jsem toto rozhodnutí udělala. Můžete předložit pozměňovací návrhy do května, druhé, do poledne 2. října. Můžete použít svůj vlastní jazyk nebo můžete použít jazyk některých jiných poslanců a my jenom můžeme slíbit, že uděláme, co můžeme ale pokud eh, ten hlavní výbor to nespomalí celý tento proces, pokud nebudeme mít k dispozici překlady, tak potom budeme s tím mít problém, ale poslanci si mohou dělat to, co chtějí, pochopitelně. Thank you. We are, we are now... Děkuji. Teď eh, Myslím si, že to vzrušení tedy už trošičku odlehlo. Teď eh, je, se záležem i vzrušení, vzrušení v sále pokračuje, ale myslím si, že teď by bylo skutečně na místě, kdybychom se věnovali dalšímu bodu na programu, což je výměna názoru s panem Jean-Claudem Junckersem, což je předseda eh, Eurogroup prosím, jestliže budete pokračovat ve svých soukromých konverzacích, tak bych vás poprosila, abyste se přestěhovali do předsálí. Soukromé konverzace se nemohou odehrávat zde přímo eh, ve výboru. Eh, naposledy jsme se setkali 31. března s panem Jukersem letošního roku. Pochopitelně, že budou i v budoucnosti eh, další příležitosti. Eh, zatím jsme nedohodli eh, eh, datum přesné, ale zcela určitě k těmto setkáním bude docházet i v budoucnosti. Ten formát naší výměny je běž, ten zcela běžný, to znamená nejprve bude mít pan Juncker slovo a po jeho úvodním projevu potom budeme mít diskusi. Paní předsedkyně, je pro mě opravdu potěšením zastupovat před tímto výborem nově ustaveným. A to potěšení je o to větší, eh, že vy jste se právě stala předsedkyní té, tohoto výboru, který je podle mě jeden z nejdůležitějších ve vašem parlamentu. Posledně, když jsem před vás předstoupil, to bylo na konci března tohoto roku a průběhu tohoto našeho setkání, nebo v době, kdy jsme se tehdy setkali, byla hospodářská situace eurozóny, jak bych ji popsal, byla velmi zhoršená. Dnes konstatuji, že hospodářská situace se do určité míry nebo do velké míry stabilizovala a všude na veřejnosti sleduji mírný optimismus, pokud jde o druhé pololetí tohoto roku a pokud jde o celý rok 2010. Nicméně bych rád byl velmi opatrný ve svých slovech. Proč? Proč opatrnost? Já vidím, že paní Luling Paní Rowling, prosím, trochu rychleji. Proč? Proč tato opatrnost? Já si myslím, že Trvalý charakter této obnovy a tohoto oživení je pořád ještě nejistý. Myslím si, že hospodářská a finanční situace je i nadále velmi křehká a ohrožená. Takže si myslím, že nemáme právo vyvolávat nějaké falešné naděje, protože krize ze které postupně vybředáváme, byla krize velmi hluboká. A Důsledky této velmi hluboké krize budeme pocitovat ještě velmi dlouho. Ať už na úrovni veřejných financí, finančních trhů, anebo zaměstnanosti. Nicméně zdá se, že dnes eh, můžeme říci, že jsme zastavili ten volný pád hospodářské činnosti v eurozóně a podařilo se nám to v průběhu prvních šesti měsících tohoto roku, takže můžeme mluvit o skutečné stabilizaci. Od podzimu roku 2008 se politická akce omezila především na řízení krize nepředvídané a nepředvídatelné události nás donutily k tomu, abychom přijali mimořádná opatření, která byla mimo náš koncepční referenční rámec. Bojovali jsme proti ohni ohněm, ale všichni jsme souhlasili, že nemáme žádnou jinou možnost. Souhlasili jsme také s tím, nebo shodli jsme se také v tom, že tato opatření byla nejen mimořádná, ale že musela být také, nebo musí být také dočasná. A že je třeba zavést strategie exitu, východiska, opuštění těchto opatření, jakmile to situace dovolí, abychom zabránili uh, přílišnému ohrožení našich veřejných eh, financí a abychom zabránili tomu pokřivení, které jde ruku v ruce s těmito naléhavými opatřeními. Existuje víceméně globální konsensus, eh, který byl potvrzen na samitu G20 v Pittsburghu v tom smyslu, že je třeba už začít uplatňovat tyto strategie exitu, aby byly připraveny a mohly být uplatňovány, jakmile bude ta obnova, to oživení považováno za dostatečně stabilní. Nicméně pořád ještě existuje nejistota ohledně toho, kdy zahájit tyto strategie. Hospodářská a finanční situace a dlouhodobé nebo tedy krátkodobé a střednědobé prognózy, které jsou samozřejmě na pořadu jednání ECOFINu a, a euroskupiny ve čtvrtek a v pátek v Göteborgu a potom eh, na jednání Mezinárodního měnového fondu v Istanbulu. Přes stabilizaci hospodářské činnosti, kterou jsme mohli pozorovat eh, v průběhu druhého pololetí tohoto roku, bude rok 2009 přesto charakterizován vysokým poklesem HDP. Nedávné prognózy komise předpokládají velmi negativní růst v eurozóně ve výši až minus 4 Je třeba připomenout, že tato stabilizace situace je do vysoké míry výsledkem voluntaristických opatření, které zavedly centrální vlády. Pokud do roku 2010, tak Mezinárodní měnový fond a komise sázejí na Eh, takovou ostýchavou, takové ostýchavé oživení eh, těchto aktivit a hospodářské činnosti ve výši několika desítek procent. Dále bych uvedl další bod, eh, který máme tendenci poněkud opomíjet v našich debatách a v debatách euroskupiny. Jedná se potenciální růst. To znamená růst, který může být realizován tím, že se plně využijí naše výrobní kapacity, aniž by došlo k nějakému inflačnímu přehřívání. Je stanoveno, že se současnou hospodářskou a finanční krizí potenciální růst eurozóny se určitým způsobem zastaví. Už eh, Teď musím říci, že před krizí jsme měli velmi malý potenciální růst, asi 2,5%, a teď se zdá, že potenciální růst se bude pohybovat kolem 1,5% v období 2010 až 2020. To znamená, že debata o potenciálním růstu je velmi důležitá, protože potenciální růst jde ruku v ruce s ekonomickou aktivitou. Takže když je nízká, je i hospodářská aktivita nízká a jsou zde i menší rozpočtové marže pro politické aktéry. V rámci euroskupiny pracujeme na tom, abychom posílili tento potenciál růstu. Jedná se především o to, abychom vytvořili kolektivní dynamiku a dosáhli toho, aby každý udělal své domácí úkoly. S tím, že máme na paměti to, že zacílené strukturální reformy posílí potenciální růst a, také zlepší rozpočtovou situaci. Tato debata o potenciálním růstu je důležitá, a to nejen proto, že jsou zde jasné eh, souvislosti se strategií exitu, také proto, že nesmíme promeškat příležitost, abychom dali nový impul strukturálním reformám, aby se nám podařilo vybřednout z této krize v lepším stavu. Takže situace, jak jsem říkal, je v podstatě stabilizovaná a můžeme se s mírným optimismem dívat do budoucna. Kromě potenciálního růstu nás musí velmi zajímat další dvě témata v euroskupině, to znamená zaměstnanost a stav našich veřejných financí. Já mám pořád velmi na srdci sociální dimenzi Evropské unie, která by měla být rozvinutější než ta, kterou máme v současné době. Nicméně vývoj, který zaznamenáme v následujících měsících na pracovních trzích, nás může jen znepokojovat a rozesmutnit. Nezavídeme předtím oči. V důsledku poklesu ekonomické aktivity v prvních měsících se určitě zvýší počet nezaměstnaných a celá řada našich spoluobčanů bude muset čelit rostoucím těžkostem. Eurozóna, Evropská unie Eh, se snaží najít nějaká řešení. A proto je velmi důležité vzít v úvahu také otázku potenciálního růstu, o které jsem se právě zmínil. Takže nevyhnutelný růst nezaměstnanosti bude mít negativní dopad na ty osoby, kterých se to bude týkat a pro jejich rodiny, ale k těmto osobním dramatům se přidají ještě další zátěže, další zátěž na veřejné finance, které už nyní jsou pod extrémním tlakem. Někdo už zde pozoruje první projevy strukturální nezaměstnanosti. Samozřejmě si dokážeme představit, jaký dopad to bude mít na domácnosti a spotřebitele. Důvěra, kterou potřebujeme, aby spotřeba také podporovala hospodářskou aktivitu, samozřejmě nebude příliš tímto podpořena. Musíme tedy sledovat tento dvojí cíl. Musíme co nejvíce zabránit propouštění a také se musíme snažit střednědobě posilovat strukturu našich ekonomik, aby lépe odolávali této nezaměstnanosti. Druhá otázka se týká stavu našich veřejných financí. Finanční a rozpočtové balíčky, které jsme připravili v uplynulých 12 měsících, samozřejmě stabilizovaly naše ekonomiky, ale Musíme se podívat pravdě do očí. Tato ekonomická opatření nejsou střednědobě a dlouhodobě udržitelná, takže proto je nutné už v této chvíli přemýšlet o strategiích exitu, jak opustit těchto opatření opustit tato opatření. Pokud je o eurozónu, tak eh, tam především eh, uvažujeme o tom, že máme tedy společnou měnu. Stejně jako v rámci ECOFINu i na euroskupině máme takový společný náhled na to, jakým způsobem bychom mohli uplatňovat takovouto strategii exitu. Jedná se o to, abychom sladili své nástroje a společně řešili výzvy spojené s odbouráváním těchto podpůrných opatření. A to eh, v rámci paktu stability a růstu. Při implementaci paktu stability a růstu jsme nepředpokládali, že ji budeme muset uplatňovat v takové situaci, jakou prožíváme dnes. Naštěstí reforma, ke které přistoupíme, kterou jsme tedy přistoupili v březnu roku 2005, nám dala možnost větší flexibilitu v rámci paktu růstu a stability, což nám tedy umožňuje reagovat flexibilně a uplatňovat ji flexibilně s ohledem na současnou situaci. Tato flexibilita by ovšem neměla být interpretována jako flexibilita jednosměrná. Výše deficitu, s nímž jsme konfrontováni, potřebuje specifikaci určité trajektorie, která musí být realistická, ale zároveň také ambiciozní. Myslím si, že chvíle k uplatnění strategie exitu zatím ještě nenastala. Já se domnívám, že bychom měli začít připravovat koncepci této strategie exitu, ale zatím jsme ještě nedosáhli dostatečné zralosti nebo dostatečně pokročilého stádia této ekonomické obnovy, abychom mohli začít zavádět tyto strategie exitu. Myslím si, že rok 2010 nebude prvním rokem uplatňování těchto strategií exitu, ale že teprve od roku 2011 budeme moci postupně začít zavádět eh, tyto strategie exitu s tím, že samozřejmě se nebudeme moci spokojit s tím, že když bude třeba konsolidovat naše veřejné finance, že budeme dělat pouze malé krůčky, protože korekce strukturálního deficitu bude mnohem větší než žádná celá 5 HDP, s nímž jsme v té době počítali. Protože je jasné, že se nemůžeme omezit na to, abychom izolovaně posuzovali strategii rozpočtového exitu. Euroskupina chce definovat strategie exitu, které budou koordinované a komplexní. A tato strategie bude obsahovat především následující prvky. Návrat eh, veřejných financí eh, k trvalé udržitelnosti, strukturální reformy na podporu zaměstnanosti a potenciálního růstu a návrat finančních trhů k fungování bez jakékoliv podpory. Dobrá koordinace těchto strategií exitu mně připadá zásadní, a to jak na úrovni mezinárodní, tak i v rámci eurozóny. Je zjevné, že existuje celá řada interakcí mezi jednotlivými mechanismy, které byly zavedeny, aby se zajistila finanční a hospodářská stabilita. Takže mně připadá zjevné, že je nutno vzít v úvahu tyto interakce, když budeme diskutovat o stažení těchto mechanismů, o harmonogramu postupného upouštění od těchto opatření. A samozřejmě tento harmonogram bude různý v různých zemích. Musíme se podívat globálně na problémy, které před námi stojí, bez jakýchkoliv tabu a nesmíme se utíkat do rozdělení kompetencí, které naplánovala smlouva způsobem, jaký znáte. Je jasné, že Euroskopina bude dodržovat stejně jako ECOFIN statut eh, Evropské centrální banky a národních centrálních bank ale je jasné, že tento problém musíme řešit společně, protože tento problém je mnohem širší a mnohem hlubší než eh, pouze otázka strategie rozpočtového exitu. Ještě pár slov paní předsedkyně ke G20. Euroskupina podporuje stanoviska, která hájilo jednak tedy švédské předsednictví Evropské rady a také evropští členové G20. Ještě tedy jednou, pokud jde o strategie exitu, které jsou vypočítány v závěrečném sdělení, stejně jako reforma finanční architektury, mezinárodní finanční architektury a podpora chudých zemí, které byly zasaženy, zasaženy touto krizí více než země bohaté. G20 také definovala rámec pro diskuzi o strukturální reformě eh, zprávy Mezinárodního měnového fondu. Zároveň také byla zahájena diskuze o relevantnosti eh, různých eh, Gček, které se nám tady eh, hromadí. Máme G8, G7, G14, G20. A váš parlament eh, neustále nebo vždycky podporoval euroskupinu a vždy volal potom, že je třeba mít silnou, kompaktní, koherentní reprezentaci eurozóny navenek aby bylo možno efektivně s našimi mezinárodními partnery řešit makroekonomické problémy, jako například globální nerovnováhu, která přetrvává, koordinaci rozpočtových politik a také vývoj směného kurzu eura. Já se domnívám, že bychom měli využít této příležitosti v rámci této diskuze o zprávě Mezinárodního měnového fondu k tomu, abychom konečně vytvořili zastoupení eurozóny navenek, která bude na výši našich eh, evropských a mezinárodních eh, ambicí a která bude slučitelná z pozici eura jako s druhou rezervní měnou. A teď, paní předsedkyně, samozřejmě velmi rád odpovím na otázky, které mě předloží publikum. Děkuji, děkuji za eh, tento, tu úvodní prezentaci. Eh, opět máme obrovské množství přihlášených poslanců, kteří by chtěli na to reagovat. Možná, že nejprve dám slovo místo předsedovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane předsedo. Pár stručných otázek. V novém světě až budou eh, v roce 2011, pokud jsem to dobře pochopil, bude spuštěna strategie exitu, tak zde bude nesynchronizovaný svět. Budou zde země, které budou schopny víc této krize dříve a země, které vyjdou z této krize mnohem později. Vzhledem k tomu, že ty země, které opustí krizi dříve, jsou centrální země z hlediska tedy ekonomického, tak eh, to je samozřejmě předvídatelné, jak jsme slyšeli také ve slovech pana Trišeta, že dojde také k měnovému exitu, protože bude to nutné pro země, které budou nejpokročilejší. A proto mám zde tuto otázku. Eh, pochopil jsem to tak, že tato strategie bude flexibilní, že to tedy bude eh, jedna strategie pro všechny země, ale bude zde variabilní geometrie, postupné opuštění této krize. Hovořilo se také o veřejných eh, financích, ale rovnováha podle mého názoru bude přítomná pouze, nebo možná pouze tehdy, když se přiblížíme k potenciálnímu růstu, což je klíčový prvek po Lisabonu, pane předsedo, myslíte si, že by bylo lepší mít delší lůtu než 10 let, vzhledem k tomu, že problémy, kterým čelíme, mají větší dopad, větší rozsah. Problém konkurenceschopnosti byl problém pro Evropu eh, dřív eh, před krizí i po krizi. Eh, klimatická změna, stárnutí populace. Myslíte si, že otevřená koordinační metoda byla dostačující, anebo je to tato nedostatečná možnost uplatnit řešení, která vysvětluje neúspěch Lisabonské strategie, která je konstatována, který je konstatován v Kokově zprávě, která byla vydána ještě před krizí. A na závěr řeknu, že uděláme všechno proto, abychom měli skutečnou diplomaci eura, Eh, která bude na úrovni eh, této měny, ale klíčový prvek je reforma a především metoda, jak dosáhnout toho, aby doporučení euroskupiny skutečně byla dodržována ze strany členských států. Myslím, že zkusíme eh, reagovat hned na každou otázku, ale pokud budeme mít sklus, tak potom budeme mít skupiny otázek. Já si myslím, že strategie exitu aby byly globální, tak musí být eh, odlišeny, diferenciovány. Země eurozóny nejsou všechny ve stejné situaci. Situace není identická v jednotlivých zemích a proto bude nutné prostřednictvím tedy koordinované akce umožnit jednotlivým zemím eh, sledovat různý rytmus eh, při uplatňování strategie exitu. Pokud jde o Lisabonskou agendu, která se netýká pouze euroskupiny, ale všech 27 členských států, tak já patřím k těm, ale nemám mandát k tomu, abych to říkal, kteří by rádi prodloužili referenční období já si myslím, že referenční období, to původní referenční období 2010 už není udržitelné, není reálné a myslím si, že bychom ji měli ne odložit, ale měli bychom ji prodloužit alespoň do roku 2020 eh, s tím, že se budeme snažit, aby to nemělo za důsledek eh, zpomalení rytmu reform, ale myslím si, že časový rámec, že ten referenční rámec eh, už eh, není adekvátní. Jaká bude ta pravá metoda, aby se uplatňovala Lisabonská agenda ve všech svých eh, částech, ve všech svých aspektech? Je metoda otevřené koordinace dobrou metodou? Je to ta jediná možná využitelná metoda? Já si myslím, že ano. Neříkám, že otevřená koordinační metoda pojímá všechny prvky inteligentního přístupu, protože vidíme, že má své hranice, ale myslím si, že politické otázky, nejs, politické podmínky nejsou takové, aby některé vlády poskytly větší kompetence v oblasti koordinace ekonomických politik. Pokaždé, když se v rámci ECOFINu snažíme vyjádřit eh, závaznějším způsobem s tím, že stanovujeme termíny a poskytujeme těm jednotlivým vládám, kterých se to týká, potřebné informace, ale jsou zde velmi odmítavé reakce proti tomu, co oni nazývají příliš silnou Evropou. Podle mě by to byl krok, který bychom měli udělat. Uh, Pane eh, předsedo Junckere, my vás tady vítáme jménem eh, socialistické frakce. My teď máme trošku pozměněný název a to díky italským členům, kteří nás nyní k nám přišli i z liberálních stran takže doufám, že vás to nebude nějak eh, osobně iritovat. Eh, jenom jsem to takhle chtěl na začátek vysvětlit. Zareaguji hned na ten Lisabon 2. <clears throat> My Eh, musíme zintenzivnit hospodářskou spolupráci v Euroskupině ve chvíli, kdy přijde Lisabon. Víme, že eh, v posledních eh, pěti letech se hovořilo hodně o tom, že je potřeba znovu otevřít diskusi o tom, že bude více dimenzí hm, té hospodářské politiky, to znamená hm, sociální soudržnost, ekologie a také eh, otázky hospodářské soutěže a tak dále. To je velmi důležité, protože nechceme být eh, jaksi monochromatickými. Nechceme se zaměřit tedy pouze na otázky zaměřené na hospodářskou soutěž. To by spochybňovalo důvěryhodnost celé naší politiky. <clears throat> Eh, co se týče zasedání v Pittsburghu, tam se hodně hovořilo o globálním eh, hospodářské správně a eh, řízení. To znamená, že by bylo potřeba <clears throat> řídit tyhle věci trošku rozumněji, smysluplněji ve světě, ovšem nemělo by to být výmluvou pro to, že mm, ten formát eurozóny jaksi nejedná. Takže jak osobně vidíte roli Evropanů v takovéto globální diskusi? Nechceme se dostat někam na okraj. Takže jak v eurozóně, tak v EU bychom měli zintenzivnit naši politiku tak, abychom hovořili jedním hlasem. A pokud to uděláme, tak i ta dáně za ty finanční transakce bude něco, čemu se budeme věnovat. Pane Gulmane, Víte, že nejsem sociálním demokratem, ovšem vždycky se cítím mezi socialisty velmi dobře. <clears throat> Ovšem eh, va, vaše počty jsou stále nižší. Eh, bylo by dobré, kdyby zase jste začali zvyšovat ty počty, abych se cítil ještě lépe, ale eh, vaše otázky jsou velmi pertinentní. Já si myslím, že i po tom lucemburském předsednictví v, v roce 2005, kdy jsme dokončili Lisabonskou mm, agendu a vlastně jsme vytvořili e, tři pilíře. Zaměřili jsme se tady na e, hospodářské politickou reformu, zlepšení e, hospodářské soutěže, ale také samozřejmě na otázku ekologickou a otázky sociální soudržnosti. Tohle to prostě považuji za tři stejně důležité cíle Lisabonské reformní agendy. Bylo trošku chybné, že jsme tomu že jsme dali otázky hospodářské soutěže na jakousi vyšší úroveň a že jsme se méně věnovali těm druhým dvěma důležitým oblastem. protože je obrovsky důležité, aby samozřejmě fungovala i sociální soudržnost a abychom nezapomínali na ekologické otázky, kde je potřeba se zaměřit opravdu na celou řadu eh, velmi důležitých ekologických zájmů. Takže je potřeba udělat všechno pro to, aby všechny tyto tři pilíře Lisabonské reformní agendy eh, byly stejně silné. Není možné, aby tedy jsme se věnovali pouze hospodářství a ty další dimenze by byly jaksi zapomenuty. A potom vztah mezi Euroskupinou Ecofinem, eh, Mezinárodním měnovým fondem a dalšími, jako třeba G20. -kou. V G20 panuje takové přání, aby se G20 stala jakousi světovou vládou v oblasti hospodářských otázek. Já si myslím, že by to bylo posílení mezinárodní koordinace a to jako takový nástroj potřebujeme. Když se tedy představíme, že tedy v této oblasti přece jenom se nachází 90 z světového hrubého produktu eh, a proto je důležité, abychom právě v této eh, velmi důležité oblasti nezapomínali na ty důležité otázky ekologie a tak dále. A Evropané, kteří jsou eh, členy G20, by se měli cítit eh, vázáni společnými mandáty a někdy se to potom trošku v praxi vzdaluje od těch společně stanovených cílů. A to potom oslabuje Evropskou unii na tom globálním hřišti. Samozřejmě Euroskupina se nechce stát jakýmsi sekretariátem skupiny G20. v Mezinárodním měnovém fondu je 192 členů, nejenom tedy země G20, jak je vám jistě jasné. Takže světové společenství jaksi není, mm, mu nevelí G20. Děkuji, nyní Sylvie Gula. Oui, merci. Euh. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se vás chtěla zeptat právě na otázku vnějšího zastoupení eurozóny a to, co jste právě řekl, to znamená, že jste vyjádřil stejnou obavu, jakože v Mezinárodním měnovém fondu není žádné podřízené postavení vůči G20, takže tím jste mě v podstatě už odpověděl. Co bychom mohli udělat po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, abychom se mohli opřít o tuto novou smlouvu v tomto směru? A další otázka k tomu, co jste říkal před chvíli. Říkal jste, že jste nakloněn tomu, aby Lisabonská strategie byla překročena. Já chápu tu vaši únavu z toho všeho, co jsme zažili v posledních letech, ale já si myslím, že se nemůžeme vrátit k našim voličům s tím, že jim řekneme, to je systém, který nefunguje, udělali jsme ho v roce 2000, protože bylo 15 milionů nezaměstnaných. Nefunguje to, ale nemáme nic jiného. Co můžeme udělat a co může udělat parlament, aby vám v tom pomohl? Děkuji. Na úvod své odpovědi se zmíním k tomu druhému nebo o tom druhém prvku vaší otázky, to znamená o Lisabonské agendě. Možná jste mě příliš dobře nepochopila. Já rozhodně nechci zahodit Lisabonskou agendu do koše. Já bych spíše udělal ten, to načasování, ten harmonogram uplatňování této agendy realističtější. Já chci, abychom tam měli data, která půjdou nad rámec roku 2010, který byl původně naplánován, když jsme v Lisabonu přijali, nebo tady nebylo to v Lisabonu, ale když jsme tedy přijali tu Lisabonskou agendu za portugalského předsednictví. Já bych byl rád, kdybychom byli realističtější. Říkali jsme, že do roku 2010 budeme nejkonkurenceschopnější součástí evropské ekonomiky. Zatím tedy ještě není rok 2010, ale už se opravdu blíží, takže realistický reflex mě vede k tomu, abychom prodloužili to období, prodloužili tu lhůtu, aniž bych nějak spochybňoval jednotlivé složky Lisabonské agendy. Pokud jde o akce různých mezinárodních eh, orgánů, Mezinárodního měnového fondu, G20 a tak dále, které jsou tady někdy nebezpečné vůči jednotlivým složkám euroskupiny a Evropské unie jako takové. Eh, víte, že v Mezinárodním měnovém fondu se vede debata, jejímž cílem je snížit eh, počet členů. Tato debata se poněkud teď zmírnila Aspoň tedy takový pocit mám já. Mezi těmi, kteří vyvíjeli velký nátlak na Evropu, v podstatě to jsou ti jediní, kteří zůstávají, to je USA, kteří chtějí, aby se počet členů snížil z 24 na 20, tím, že by se vlastně vyhodili někteří Evropané, s tím, že mezi těmi vznikajícími ekonomikami, novými ekonomikami, je taky ten pocit, že kolem stolu v, jedné, v tom Mezinárodním měnovém fondu je příliš mnoho Evropanů. Já si myslím, že se nevyhneme tomu, že bude změněno vedení Mezinárodního měnového fondu, ale nemyslím si, že počet členů by byla otázka, která by se měla vyřešit hned zítra. Pokud jde O ten zbytek víte, že já jsem poslední mohikán, který volá po jednotném sídle eurozóny. V podstatě eh, jsme jenom eh, dva, kteří voláme po jednotném jednom jediném křesle pro eurozónu v rámci Mezinárodního měnového fondu, ale nikdy se mi nepodařilo vyvolat nadšení pro tuto otázku v euroskupině, takže uh, jsem se tedy eh, spíše stydlivě ubíral směrem eh, k načrtnutí takovéhoto řešení, které bohužel není tak populární, aby mu lidé tleskali, protože dokonce ani členské státy, nebo i členské státy eurozóny fungují na základě principu, že pokud máme status, pokud sedíme kolem stolu, tak eh, statut Evropy je vždycky silnější, protože nás více můžeme spojit své úsilí, takže jednotné eh, zastoupení eurozóny je pro příští století. Děkuji, Sven Giggle. Pane Junkere, těší mě, že se s vámi zde zase shledávám po kongresu naší strany, kde jste nás navštívil. Mám na vás jednu otázku, která se vztahuje k otázce eh, bilancování výkonu eurozóny. Takže když se třeba podíváme na nadbytek, který se produkoval v Německu před krizí, takže mě by zajímalo, jaká jsou opatření, potom jaké jsou konkrétní důsledky vývoje, který by mohl ohrozit euro ve střednědobém výhledu. Tady v podstatě jde o země, které mají deficit a měli by si své půjčky jaksi upravit směrem dolů. A to se samozřejmě potom platí případně i pro platy eh, ve veřejném sektoru. A co třeba pakt růstu a stability, ten by měl možná být doplněn o nějakou externí dimenzi. Mě by tedy zajímalo, co si o tom osobně myslíte, nebo jakou pozici zastávají ostatní v euroskupině. Takže vaše otázka by vyžadovala přinejmenším 17 odpovědí. Kdybych teď musel výjmenovat, jak se k tomu staví jednotlivé vlády. Co se týče těch interních nerovnovách, nepovažuji to za fenomen, který by ohrožoval euro, ale je to v podstatě takový vývoj, kterému jsme zatím nevěnovali dostatečnou pozornost a Teď jsme se na euroskupině shodli, že bychom měli postupovat systematicky eh, a orientovat se na jasný cíl. který by tuhle otázku řešil, ty nerovnováhy, které existují, ačkoliv tedy nehrozí tím, že budou mít nějaký rozvratný efekt, zatím jaksi neexistují žádná vodítka pro to, aby se snížily ty nerovnosti. I když už se tedy blížíme něčemu takovému, ale zatím takovýto nástroj nemáme. Ovšem padlo přání eh, zemí, které, řekněme, jsou v pořádku, aby ty ostatní země, které eh, trošku nedodržují ta pravidla, aby přeci jenom si zametli před vlastním Prahem a dali věci do pořádku. To jsou země, které dostávají pravidelně podpory a podobně. Takže jde tedy o to, aby se tyhle ty nerovnosti neprohlubovaly. Jinak eh, jsem velmi alergický na, na takové jakési pokusy na mezinárodní úrovni eh, eh, rozdělit eurozónu na různé kousky. Zejména jakési americké postupy, které eh, chtějí přispět k tomu, aby se z Německa z Německa začaly odstraňovat ty eh, globální nerovnosti. Já si myslím, že eurozóna si to nemůže nechat líbit musíme postupovat jednotně jako eurozóna, aby tedy ostatní k nám přistupovali eh, jako k jednotnému celku. Mm, zatím tedy nevidím, jak by třeba eurozóna nebo euroskupina přispívala k ke globálním nerovnostem. Samozřejmě můžeme přispět k tomu, aby se odstranily globální nerovnosti. Ale my tedy rozhodně nepřispíváme k vytváření globálních nerovností z naší strany. A eh, pardon, ještě rád vzpomínám na ten kongres vaší strany. Pane Bulmane, to byl eh, kongres zelených eh, SPD mě nezve. Uh, Robert Děkuji, Robert Goebbels. Merci, présidente. Euh, le président Juncker. Děkuji. Pan předseda Juncker nám právě řekl, že světové hospodářské ovzduší bude i nadále nejisté a že potřebujeme větší vládu, nebo větší tedy světovou vládu a řízení. Podle mě G20 nemůže být tou odpovědí, protože G20 vznikla ad hoc a funguje bez jasných pravidel, bez právního základu a nevychází ze systému Spojených národů. G20 je v podstatě návrat ke konferenci velkých mocností té doby, to znamená Vídeňská konference, konference ve Versailles, kdy se sešlo pár velkých zemí, jako třeba Francie a Itálie, které chtějí vládnout zbytku světa. A když víme, že v rámci G20 jsou i exemplární demokracie, jako třeba Saudská Arábie, tak odmítám, aby mi vládli právě tito lidé. Nebylo by třeba, jak jste říkal, a máte pravdu, pane Junkere, aby tato G20 dávala instrukce OECD nebo Mezinárodnímu měnovému fondu nebo jiným mezinárodním institucím, které mají svá vlastní pravidla. Neměla by se G20 nahradit eh, určitý, určitou radou bezpečnosti, radou ekonomické a sociální bezpečnosti na úrovni OSN, aby to všechno zapadalo do eh, systému mezinárodního práva. Souhlasím s vámi, pane Goebbelsi. Já už jsem uvedl v předchozím příspěvku, že bych nerad, aby Mezinárodní měnový fond eh, byl v područí G20, protože G20 se snaží najít svou pozici na poli mezinárodních organizací. Já si myslím, že myšlenka vytvořit G20 vznikla sama od sebe a byla na místě, protože jsme potřebovali nějakou větší, uzavřenější organizaci právě v době krize. Byla toto potřeba větší než kdy jindy a já si myslím, že G20 by se měla zamyslet nad svou vnitřní organizací. Je to organizace, která nemá v podstatě ani sídlo, ani sekretariát, ani přesně daná pravidla. Bude to úkol pro členy G20, bude to úkol pro Evropany, aby se zorganizovali tak, aby byla přijímána koordinovaná rozhodnutí Evropské unie a aby potom mohla být předložena G20 a zbytku mezinárodního společenství. Ta myšlenka vytvoření Rady ekonomické a sociální bezpečnosti není nová a čas od času vyplave na povrch a měla by tu výhodu, že by našla své místo v rámci mezinárodních organizací a v systému, do nějž všichni patříme. Já bych také nechtěl, aby mě e, velelo valné schromáždění OSN, protože tam už Saudská Arábie není sama, pokud jde o ten eh, částečně kritizovatelný status, pokud jde o demokracii. Takže eh, ve valném schromáždění OSN je celá řada takovýchto kandidátů. A ta Rada bezpečnosti by byla dobrá, pokud by ovšem velmoci neměli právo veta, protože v těch radách to vždycky funguje tak, že je tam právo veta pro těch několik privilegovaných pak si nemyslím, že byste mohl říkat, že G20 je pouze něco podobného jako setkání velkých velmocí v 19. století. Samozřejmě určité riziko zde je, ale nemyslím si, že zde existují nějaké důvody, abyste to mohl uvést, aniž by vám předseda euroskupiny mohl odporovat, že G20 není to jako Versailleská konference či jiné konference velmocí 19. století. ta hra evropských velmocí 19. století, to mě nutí k tomu říci, že posledním evropským stoletím bylo 19. století, ne 20. a 21. Já jsem odolal pokušení odpovědět lucembursky, panu Goebbelsovi, protože jsem viděl, že jste zavedli určitý jazykový režim na konci předcházející schůze. Oh, Myslím si, že to už jsme vyřešili, ještě vám k tomu něco řeknu později. Pan Jürgen Klit je další na mém seznamu. Děkuji, pane Junkre. Vy už jste zmínil problematiku pracovního trhu já pocházím z Německa, minulý víkend jsme měli volby, takže už za sebou máme tedy předvolební boj a teď eh, jsou takové předpovědi, že vzroste nezaměstnanost v následujících měsících, takže podle těchto ukazatelů tedy ta krize vůbec není zvládnutá, tak jak naznačujete, ale naopak ještě bude mít velký dopad na pracovní trh. To teprve nás čeká. A já bych chtěl varovat, že v Pittsburghu k tomu bylo mnohé řečeno, takže já bych se ještě chtěl zeptat, jaké máte návrhy jako skupina, jaké máte návrhy jako prezident euroskupiny a sice konkrétní návrhy na pomoc zaměstnancům, pracovníkům, co se jim dá nabídnout z hlediska hospodářské politiky teď eh, předtím, než na ně asi bude mít ta krize největší dopad. Takže v následujících měsících nás čeká obrovské množství problémů, nemůžete nás v tom nechat o samotě. Eh, červnu jsme také měli volby do Evropského parlamentu. Je vidět, že stále méně lidí chodí volit do evropských voleb. Možná to souvisí svým způsobem i s tím, že jasně neříkáme, co přesně jako Evropa jim nabízíme. Já si tedy myslím, že tady bychom mohli ukázat, že tedy právě pracovníci, zaměstnanci na nás mohou sázet. Já mám takový pocit, že na začátku jsem říkal, že hospodářské společenství už jaksi se nenachází v období volného pádu, to samozřejmě nikterak nestojí v rozporu s tím, že je pravděpodobné, že ještě nás čekají těžké následující měsíce, že to bude těžké právě pro pracovní trh, že to určitě se potáhne ještě i do roku 2011 a že eh, poroste počet nezaměstnaných v Evropě většinou je takové pravidlo, že ta největší krize na pracovním trhu přijde Eh, ve chvíli, kdy už se ta hospodářská situace trošku stabilizuje. To je vlastně takové, takový spoždění, spožděný dopad a eh, bude tomu asi tak i tentokrát. Eh, v eurozóně už také vzrostla nezaměstnanost na 9,4 ačkoliv se nám podařilo v těch prvních deseti letech existence eura snížit nezaměstnanost velmi viditelně. My jsme často slyšeli, že euro má tak, takovou takový vliv na eh, hospodářství, že vytváří takovou disciplínu, že to asi eh, bude bránit eh, vzniku vyšší mm, nezaměstnanosti. A já si myslím, že teď přece jenom musíme hledat jiné takové vlivy, které vytváří disciplínu, tak aby se tedy ještě znovu stabilizovala ta situace na pracovním trhu určitě teď není eh, správný čas pro to, abychom nějak eh, z ničeho nic ukončo, ukončovali ty konjunkturální programy. Eh, na příklad. Potřebujeme tedy vhodnou, jaksi expanzivní rozpočtovou politiku, jak tedy v tomto roce 2009, eh, tak i v příštím roce 2010. Já si myslím, že musíme jasně ukázat, že regulace eh, krátkodobé práce by mm, měly, eh, měla platit tedy i nadále i když to samozřejmě bude mít třeba nepříliš pozitivní dopad na dané rozpočty. Protože jinak opravdu budeme mít obrovský nárůst nezaměstnanosti v Evropě. Já si tedy myslím, že musíme udělat všechno pro to, abychom využili potenciál pro růst eurozóny, eh, Teď se to sníží, tady ten, ten potenciál asi na 1,5 e, To je stále dobrý potenciál růstu pro to, abychom vytvářeli pracovní příležitosti. Nicméně stále e, si myslím, že budeme ještě potřeba to zvýšit, takže budeme muset realizovat různé strukturální změny a budeme tedy muset nějakým způsobem obměnit i tu Lisabonskou agendu. a teď jaksi ne, neskoumaně padají různé návrhy deregulace a podobně a já si myslím, že teď třeba odstranění ochrany před výpovědí by eh, nám nějakým způsobem pomohlo. to určitě by vedlo spíše k vlnám propouštění než najímání. Někteří říkají, že by to mělo jakýsi eh, oživující efekt na trh, ale k tomu já se úplně nemůžu připojit. Eh, to je můj názor, nemohu samozřejmě hovořit za všechny v eurozóně. Děkuji. Pan Skirakakis. Paní předsedkyně, děkuji. Pane předsedo, já jsem opravdu velmi rád, že jste poukázal na klíčový charakter strukturálních reform. Také jste se zmínil o realistické revizi Lisabonské agendy a posunutí termínu na dobu za deset let, to vše je poznamenáno zhoršením stavu veřejných financí. Je mnohem obtížnější financovat přechodná období a obecně strukturální změny, když jsou finance v tak špatném stavu. Zároveň jste také hovořil o v podstatě menším nebo horším rytmu růstu, což nám nestačí k tomu, abychom financovali ambiciozní projekt, který prosazuje Evropská unie. Pokud jde o postupné ozdravění veřejných financí. Myslíte si, že bychom eventuálně měli zahájit strukturální reformy dříve, už v roce 2010? Zároveň s postupným naplánováním snižování deficitu. Jak dlouho ještě budeme odkládat Lisabonskou strategii? Musím reagovat a musím trvat na tom, že já nedoporučuji pauzu v aplikaci nebo v uplatňování reform v rámci Lisabonské agendy. Já pouze doporučuji prodloužení období, v jehož rámci budeme měřit eh, dopady reform, které budeme realizovat v rámci Lisabonské agendy. Já nejsem eh, připraven pro debatu, dokdy budeme odkládat eh, strukturální reformy. My musíme začít dělat hned. Máme před sebou spoustu strukturálních reform. Dělali jsme i v minulosti. Některé se povedly, jiné Eh, se povedly méně. Takže bychom neměli zahajovat strukturální reformy, ale pokračovat v nich eh, bez jakékoliv pauzy. Takže otázka takto nestojí, protože vlády velmi lpějí na Lisabonské agendě. A jiná otázka se týká strategií rozpočtového exitu o nich jste se zmínil. Zde si myslím a opakuji, že ještě nenastala doba k tomu, abychom eh, stáhli rozpočtové stimuly z našich hospodářských systémů a z našich eh, trhů. Zatím ještě nemůžeme upustit od politiky, kterou jsme s určitým úspěchem uplatňovali. Já se osobně domnívám, že v roce 2010 ještě nebude ta správná doba k tomu, abychom začali uplatňovat strategii exitu. Já si myslím, že právě teď je ta vhodná chvíle, abychom se zamysleli nad eh, přesnou konfigurací eh, strategii exitu. Já si myslím, že občané, spotřebitelé, pracující musí mít jistotu, že ta mimořádná dočasná opatření, která jsme uvedli do toho systému, nebudou trvat věčně. Protože zatím velmi zadlužujeme rozpočty našich států a klademe na bedra mladých eh, zátěž, která vyplývá z politiky, kterou provádíme dnes, ale nemáme jinou volbu. Nicméně, abychom vrátili spotřebitelům důvěru, abychom mladým dali naději, tak musíme nastínit strategie, na jejich základě se nám postupně podaří odbourat tento deficit a to obrovské zadlužení. A tato strategie exitu bude odstíněna, diferencována, bude jiná v jednotlivých zemích, v každé zemi jiná, ale musíme postupovat koordinovaně, protože není myslitelné, aby jednoho dne francouzský premiér rozhodl stop, nebo aby se naopak eh, německá kancelářka rozhodla, že budeme pokračovat, britský premiér se rozhodne, že chce oddlužit svou zemi v půlce července, jiný zase řekne, že se mu už to podařilo loni. Ne, my musíme koordinovat naše strategie exitu a nejde pouze o to, abychom se zamýšleli nad eh, východiskem z rozpočtových problémů. Eh, nástroje, které dala k dispozici centrální banka, především ty nekonvenční nástroje, Nesmíme ztrácet ze zřetele v okamžiku, kdy řešíme tuto otázku, samozřejmě s tím, že budeme respektovat nezávislost Evropské centrální banky, ale je pravda, že všechny tyto, tato měnová a rozpočtová opatření musí být dočasná. Schmidt. Děkuji, pane Jonkasem. Vy brzy pojedete do Jeteborku eh, na setkání Ekofinu. Tam setkáte s panem Borgem a s panem Bodem, to jsou vaši eh, kolegové švédští, kteří nás navštívili před několika týdny a představili svůj program. Pan Borg, ministr financí, řekl, že si nebyl jistým, jestli bylo pro Švédsko, jestli je pro Švédsko dobré být mimo eurozónu během této krize. Mě by zajímalo, jestli Eh, vy jste si jistější v posuzování důsledků této situace. Pan Odell řekl naprosto jasně, že on považuje, že pro Švédsko naopak to byla eh, výhoda, že nejsme v eurozóně, protože jsme mohli daleko více exportovat díky slabší měně. Eh, mě by zajímalo, jaká je vaše reakce na tyto dvě poznámky. Důvod, proč se vás ptám, je ten, že si myslím, že je potřeba, aby s těmito dvěma švédskými kolegy se o těchto věcech vážně diskutovali, protože si myslím, že je dobré mít připravené argumenty týkající se úlohy eura, hlavně během takovéto krize, kterou máme teď. Myslím si, že je skutečně potřeba mít dobré argumenty pro přesvědčení švédského veřejného mínění v tom smyslu, že euro je dobré nejen pro Švédsko, ale pro Evropu jako takovou. Eh, Šťastnou cestu do Jeteborg vám přeju. Pokud eh, budu eh, ministerským předsedou v Lucemburku, tak nechci se pouštět do této mezivládní diskuse, která v současné době probíhá ve Švédsku. A nechci tady někoho obvinovat, ale plně se stavím za názor pana ministra financí Borga. Velice často, když jsme v této místnosti o těchto věcech hovořili, tak já jsem vyjádřil svůj názor, že podle mého vnímání a také podle mého přesvědčení eh, Švédsko by mělo být v eurozóně. Neexistuje žádný důvod, proč by Švédsko mělo stát mimo eurozónu. Já jsem eh, to nechtěl opakovat, ale já musím říci, že toto je moje naprosto stále platné přesvědčení eh, takže jim vzkažte ode mě toto. Pascal Kamel. Dobrý den, pane předsedo. Já bych se rád vrátil k veřejným deficitům. O nich jste se zmínil. Řekl jste, že jsou neudržitelné. Jsou tři způsoby, jak snížit veřejné deficity, to znamená snížit výdaje, zvýšit daně a zvýšit růst. Když jste se zmiňoval o strukturálních reformách, myslím si, že některé z nich chtějí snížit výdaje. Zajímalo by mě, co si myslíte o zvýšení daní jako předseda eurozóny a především eh, zvýšení některých daní, které eh, čím dál eh, méně mají dopad na kapitál a na majetek podniku. A pokud jde o rozpočtové perspektivy státu, co si myslíte o zdanění finančních transakcí, o účinném boji proti daňovým únikům, o zvýšení daně ze společnosti, který kles, která klesla o 10 bodů v Evropě v posledních deseti letech? Druhá otázka, velmi stručná. K otázce, o které jsme nehovořili, to je otázka přírodních zdrojů a především ceny ropy a jejího dopadu na potenciální růst v následujících letech pro eurozónu. Položili jsme tuto otázku Žánu Klodovi Trišetovi a panu Almuniovi, kteří nám řekli, že jsou znepokojeni vzhledem k tomu, že cena ropy eh, je vysoká, když ekonomická konjunktura je špatná a že je to velké riziko, které ohrožuje eventuální ekonomické oživení v letech 2010-2011. Mě by zajímalo, zda souhlasíte s touto analýzou a jaké jsou návrhy, jak limitovat, omezit toto riziko. Strukturální reformy, o kterých jsem se zmínil, nemají za cíl snížit veřejné výdaje. Strukturální reformy, které mám na mysli, především ty, které jsou spojeny s demografickým stárnutím, mají za cíl zvýšit eh, potenciál růstu. Potenciál růstu, který musíme za každou cenu navýšit, abychom byli schopni čelit za prvé Eh, nákladům, které vyplývají ze stárnutí populace a za druhé, abychom mohli efektivně bojovat proti nezaměstnanosti, jež eh, určitě v průběhu následujících měsíců a let vzroste. Já nemám žádné všeobjímající řešení, pokud jde o vyvážení našich veřejných financí konsolidace veřejných eh, financí. Znovu musím říct, že prochází národním filtrem. Každá země nebo všichni členové eurozóny musí vědět, jaké jsou nejlepší metody eh, k obnovení rovnováhy veřejných financí v té které zemi. Já vidím, že některé vlády zvyšují daně, vidím, že některé země naopak eh, daně snižují. A toto všechno odráží nejrůznější národní situace a bohatství národních situací, jimž musí národní vlády čelit. Vy jste se zmínil o jednom zvláštním typu daňového nástroje, především tedy o dani z finančních transakcí. Já nemohu hovořit za euroskupinu, protože k tomu nemáme společnou pozici, společné stanovisko, ale nemám zde žádné ideologické tabu, pokud jde o zavedení takovéto daně. Prostě bych jen chtěl, abychom se zamysleli nad otázkou, zda můžeme v Evropě nebo v té které zemi zavést takovouto daň a neuplatňovat ji úplně stejně všude v mezinárodním společenství. Ale především eh, v Evropě. To je otázka, kterou bychom měli řešit, třeba Tobinova daň a tak dále. Já tam nevidím žádný problém v tom, že bychom v rámci Evropské unie a v rámci Euroskupiny měli takovouto debatu. Musíme se dohodnout, musíme se shodnout na tom, jakým způsobem budeme připravovat nástroje, dolaďovat nástroje k efektivnímu boji proti daňovým únikům a k tomu, jaká opatření můžeme přijmout vůči jurisdikcím, která nebudou splňovat své povinnosti. Souhlasím s tím, co říkali pánové Almunia a Trišet eh, ohledně dopadů, které může mít cena ropy na ekonomickou obdobu, která, jak říkám, se ohlašuje pouze v mírných dimenzích. Ceny ropy jsou opravdu nadnesené, nadměrné ve srovnání s tím, jaká je celosvětová hospodářská situace. My jsme tedy znovu zahájili dialog eh, se zeměmi, které vyrábějí ropu, abychom se pokusili usměrnit vývoj cen ropy, které jsou příliš volatilní, příliš fluktují aby byly vnímány jako nějaký prvek, který by nás mohl ujistit eh, s výhledem na možnou ekonomickou obdobu v následujících letech. Je zde určitá iracionální složka ve vývoji těchto cen ropy a my máme samozřejmě zájem na tom, abychom snížili svou ropě a zvýšili svou schopnost v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Antolin Sanchez Děkuji, pane Junkere. Tři stručné otázky. První je, že pokud vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, tak euroskupina bude mít institucionální formu, oficiální strukturu a to bude znamenat, že bude možno mít specifickou agendu euroskupiny, anebo to bude agenda, která bude více souviset s programem ECOFINu. Za druhé, vy jste se zmínil o potenciálním růstu jako o velmi důležitém aspektu a to vede k tomu, že abychom řešili problémy globální nerovnováhy, je samozřejmě důležité, zda tyto problémy jsou v jednotlivých zemích nebo v rámci eurozóny. Takže abychom e, měli zajištěn e, potenciální růst, e, tak máme různé metodologie. V rámci eurozóny bychom se mohli zakládat například na sociálních otázkách a na zaměstnanosti. Takže byla by nudná nejen diferencovaná strategie, ale zároveň také společná strategie, která by umožnila, aby se jednalo rozhodněji, aby se využilo hospodářské kapacity a optimalizovala se kapacita reakce, schopnost reakce, která existuje v eurozóně. A poslední otázka je veřejná udržitelnost. Je jasné, že veřejné finance jsou pod velkým tlakem a že mají eh, před sebou otázku, která je spojena se stárnutím populace, ale samozřejmě musíme zabránit tomu, aby veškerý proces eh, východiska z krize byl eh, spojen s různými obvinováními. Bylo by zajímavější vypracovat integrovanou strategii pro udržitelnost evropských financí, aby to byl proaktivnější proces, aby se zavedly určitá vodítka, určité instrukce k jednání a zároveň, aby se začalo uvažovat o tom, zda chceme být při přítomni na mezinárodním poli, pokud jde o eh, fiskálních aspektech, eh, aspekty a pokud jde o finanční trhy, které jsou velmi důležité z tohoto pohledu. Ano, já už jsem odpověděl na některé z těchto vašich otázek, především pokud jde o daňové nástroje, které bychom eh, mohli využít k lepší organizaci našeho daňového systému. Jakmile se euroskupina stane formální součástí, formální institucí, tak eh, se věci budou vyvíjet způsobem, který bych označil za slibnější, než je současný vývoj. Já už jsem vám několikrát říkal, že jsem eh, předseda neformální skupiny. A ehm, nemohu vše říci navenek, z toho, co se říká uvnitř euroskupiny, ale Neformální debata uvnitř euroskupiny je velmi užitečná pro vlády, které poslouchají, také pro Evropskou centrální banku, protože tyto informace jsou zdrojem debaty a jsou zdrojem reflexe o stejných tématech, jimiž se všichni zabýváme. Ale jak byla se euroskupina uh, Eh, prostřednictvím ratifikace Lisabonské smlouvy stane dospělou, tak eh, budeme moci vystupovat ofenzivěji směrem na, vele, na venek. A já doufám, že ratifikace Lisabonské smlouvy proběhne velmi rychle, protože uh, Někdy jsem opravdu velmi zklamán tím, že musím mlčet ve chvíli, kdy bych rád od plic řekl celou řadu věcí. Máme eh, v Euroskupině pracovní program, který je stanoven na období šesti měsíců. V této oblasti si myslím, že nedojde k žádné změně metody jakmile tedy eh, Lisabonská smlouva stoupí v platnost. Myslím si, že pokud jde o tu globální nerovnováhu, tak o tom už jsem hovořil, už jsem odpověděl na otázky, které se týkaly toho, ale v podstatě souhlasím s tím, co jste říkal. Eh, Děkuji. Děkuji, pane Sharon, a dobrý den, pane Junkerse. Já si trošičku dělám starosti z budoucnosti eura. Včera jsme tady měli pana Trišeta a um, hovořil o silném dolaru, hovořil o tom, že Evropa potřebuje silný dolar, ale eh, mně nepřijde eh, pravda, že toto je ehm, to nejsilnější Eh, já, jsem, já si myslím, eh, že čínský úspěch by se mohl stát eh, jakousi pobídkou pro další země, aby imitovali ten systém čínský. Čili moje před, můj předpoklad je silné euro během příštích několika let, ale myslím si, že silné euro možná bude problémem pro oživení protože musíme se soustředit na průmyslový vývoz do zbytku světa. Co si o to myslíte, pane Junckers? Mně se tato eh, debata eh, o slabém, silném euru moc nelíbí. Máme zkrátka euro. ani nerad vyjadřuje nějaké názory eh, týkající se eh, směných kurzů eh, na veřejnosti. Myslím si, že tato diskuse má vysokou míru senzitivity a nechci být citován, kdykoliv se bude hovořit o směném kurzu. Musím vám připomenout, že v Evropě Máme určité podmínky stanovené eh, týkající se eh, směných kurzů, eh, politiky směných kurzů, nemáme rádi příliš vysokou volatilitu, ale ve všem tom, co říkáme, stále zdůrazňujeme, že chceme mít dolar. A když toto říkáme, tak vlastně odkazujeme na, eh, na názory amerických úřadů, tak jak je čas od času vyjadřují. Vždycky, když říkáme něco o směném kurzu, tak vždycky zdůrazňujeme, eh, že eh, vítáme to, že americká centrální banka a ministerstvo financí trvá na tom, že bude dolar silný, tak jak je to v zájmu amerického hospodářství. Chtěl bych vás upozornit na to, že e, tato věta nezazněla během posledních několika e, týdnů a já bych byl velice rád, kdyby tato věta opět zazněla v bezprostřední budoucnosti. Nejem Kok. Ano, pane předsedo. Mnoho lidí už vyzývá k politice exitu, i když jsme uprostřed recese. Politiky exitu, o kterých se hovoří, nás vyzývají k pokračování v Lisabonské strategii a zavádění strukturálních reform a politik kontroly veřejných financí, které je doprovázejí. Takže jde o strategii, která by měla udělat z Evropy nejkonkurenceschopnější oblast na světě. Bohužel udělala z Evropy zónu, kde je růst nejnižší na světě. Vy jste to zdůraznil. Všechny motory tohoto růstu eh, jsou zadřené. Tato politika zabila vnitřní poptávku, vnitřní spotřebu, trpí tím i vývoz, eh, trpí tím investice. A snížení míry potenciálního růstu, o kterém jste hovořil, jsou spíše způsobeny poklesem vnitřní poptávky než eh, neexistencí strukturální politiky nabídky, po které vy voláte. Eh, využití produkčních kapacit eh, jsou na nejnižší úrovni, 70% v některých zemích. A recese hrozí ještě tím, že tato využitost výrobních kapacit bude ještě nižší. Naopak zde hrozí riziko, že naše výrobní kapacita se obecně sníží a tím pádem se sníží i potenciální růst. Pokud podniky nebudou podporovány v tom, aby investovaly, aby uspokojili poptávku, která v současné době je poněkud eh, mírná. Takže v průběhu let jsme nechali narůstat veřejné deficity. Takže teď si můžeme jen přát, aby byla spuštěna ekonomická obnova. Někdo zde hovořil o paktu stability a růstu. Tento pakt jak říkal Romano Prody, opravdová hloupost. V období recese brání členským zemím, aby plně využili automatických stabilizátorů a v době plné zaměstnanosti ne, podněcuje členské státy k tomu, aby se snažili odlužit. Proč neuplatnit kontracyklické politiky, které by řekly, že jakmile budou eh, výrobní kapacity využity na maximum, na tu svou potenciální úroveň, vy jste říkal 2,5, proč nenavrhnout v té době um, skutečnou rozpočtovou rovnováhu, ale proč naopak v období recese neumožnit eh, členským státům, aby na několik eh, let eh, nechali deficity vzrůst, aby mohli podpořit své plány ekonomické obnovy a zvyšování využití produkčních kapacit. Já jsem nikdy neřekl, že potřebujeme mít jednotný přístup a myslím, že se docela mílíte tím, že mě stavíte mezi protagonisty politiky nabídky. Já si myslím, že musíme mít rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a že nemůžeme všechno vsadit na nabídku samotnou. A velmi stručně k vaší druhé otázce. Vy jste právě popsal e, velmi umně pakt stability tak, jak stojí a běží. Když pan Prody řekl, že pakt je hloupý, stupido, ano, trochu hloupý byl. <laughs> Ten pakt. My jsme ho ale v březnu 2007 zreformovali a dali jsme mu právě tu dimenzi, po které vy voláte. Odlišili jsme zde preventivní složku v aplikaci tohoto paktu a nápravnou složku. Když se ekonomice dobře daří, tak právní pravidla, závazná právní pravidla paktu nás nutí k tomu, abychom snížili svůj veřejný deficit a když se ekonomice nedaří, tak eh, vám pakt naopak umožňuje využít automatických stabilizátorů akceptovat deficity, které jdou nad rámec 3%. Kdyby byl ten pakt eh, pořád stejný jako před rokem 2005, tak bychom to nemohli udělat. Ale my jsme ho v tom roce zreformovali a teď jej uplatňujeme. Takže si myslím, že vaše přání už byla v podstatě splněna. Což ovšem neznamená, že necháme deficity, aby vylétly až ke hvězdám a že budeme mít potěšení v tom, že budeme zvyšovat eh, naši zadluženost, eh, která postihne příští generace, ale pakt umožňuje reagovat na současnou situaci. Uh, Děkuji. Uh, myslím si, že jsme se dostali na konec eh, těch, kteří požádali o slovo. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Chtěl bych, chtěl bych vám také poděkovat za odpovědi, které jste eh, eh, řekl. Máme malý eh, co se týče toho problému týkajícího se těch pozměňovacích návrhů, jestliže eh, zůstaneme u toho termínu 2. Eh, října, tak potom bychom mohli mít výměnu eh, názorů a hlasovat až 19. října. To je dobrá zpráva. Ta špatná zpráva je ta, že to bude v 9 hodin večer ve Štrasburku. Je to v pondělí, ale můžeme využít eh, této příležitosti i k tomu, abychom hovořili o těch blokových výjimkách pro eh, eh, výrobu motorů, což je věc, na kterou, o kterou má zájem také IMCO.